Dear colleagues, dear everybody, I would like to start the meeting and I would like to welcome... Milí kolegové, začneme naší odpolední rozpravu a v první řadě bych ráda přivítala všechny naše kolegy z národních parlamentů. Jsme opravdu velmi rádi, že jste za námi opravdu přijeli ještě jednou. Ráda bych také přivítala speciální hosty a v první řadě z, tedy zdravím pana Raimonda se Karoblise, velvyslance se ze stáleho zastupitelství eh, Litvy. Je tu tady s námi také pan Soty Ropoulus, eh, také ze státního zastupitelství Řecka. Jistě všichni znáte pana komisaře Johannesa Hána, kterého nemusím ani představovat. A také bych samozřejmě ráda přivítala všechny, eh, kteří za námi přijeli do výboru poprvé. Toto setkání už eh, je vlastně pátým setkáním. A e, já tedy vítám opravdu všechny, kteří tu jsou, všichni, všichni, kteří přijeli poprvé a i samozřejmě všechny ostatní, kteří už přijeli po několikáté. Samozřejmě, že vy velmi dobře víte, že Evropský parlament a také vy, zástupci národních e, parlamentů, jsme se už dlouho snažili společně najít nějakou společnou e, platformu, která by byla zásadní pro naše rozhodovací procesy. A v rámci celého průběhu tohoto procesu jsme se rozhodli, že toto setkání se zástupci národních parlamentů pro nás bude velmi důležité a i díky tomu vlastně i naše pravomoci jsou eh, silnější. V tuto chvíli se chceme podívat na výzvy při provádění politiky soudržnosti pro leta 2014, pro období od roku 2014 až 2020. Eh, samozřejmě, že tady s tím souvisí spousta problémů a spousta výzev, které se budeme muset snažit společně společně překonat. Musíme se na to opravdu podívat společně a musíme se zamyslet nad tím, co můžeme udělat my z našich pozic, eh, z pozice národních eh, parlamentů a Evropského parlamentu, eh, proto abychom dosáhli stanovených cílů. Minulý týden ve Štrasburku eh, se nám také prostřednictvím hlasování Evropského parlamentu podařilo eh, v podstatě ukončit tu první fázi eh, naší společné fáze, toho společného postupu. To znamená, že komise předložila první návrh toho nařízení o politik politice soudržnosti. To znamená, že tady hovoříme o aktarech, mezi nimi jste samozřejmě i vy. A poprvé v historii politiky soudržnosti Evropský parlament se stal opravdu plným spolurozhodovatelem v rámci této politiky. Celá ta práce trvala více jak rok a teď ještě čekáme na odsouhlasení sekundárních aktů, to znamená těch prováděcích aktů. A i tady v tomto procesu budeme potřebovat spolupráci mezi všemi všemi třema aktéry. A výsledkem tohoto interinstitucionálního procesu si myslím, že je velmi dobrý rámec politiky soudržnosti, který opravdu je přizpůsoben současným výzvám. E, samozřejmě e, všichni víte, jak ty výzvy a problémy jsou e, velké. Každý zná tu situaci ve svém vlastním státě. Samozřejmě víte, že chceme efektivně využívat naše zdroje, chceme zlepšit situaci na pracovní pracovním trhu. Chceme také zlepšit životní standard pro nás, ale také pro všechny budoucí eh, generace. A co se týče investic, chceme samozřejmě eh, zajistit, aby eh, došlo k lepšímu využívání eh, soukromého kapitálu v kombinaci s veřejnými zdroje, ale samozřejmě je třeba jednat naléhavě. Co se týče zdrojů pro tyto cíle politiky soudržnosti, tak ty budou samozřejmě velmi, velmi komplikované, ale všichni chceme dosáhnout společné cíle, které jsme si stanovili pro to období 2014 až 2020. A budeme muset investovat do cílů strategie 2020, pokud toho budeme chtít dosáhnout. A to samozřejmě v rámci velkého tlaku konkurence z celého světa a doufáme, že se brzy dostaneme z hospodářské krize. Tyto evropské cíle je třeba přetavit do investičních programů, které budou samozřejmě přizpůsobeny zvláštnostem všech regionů regionů a měst. Budeme to muset také přetavit do územní spolupráce, která bude představovat přidanou hodnotu a skrze samozřejmě tuto dlouhodobu eh, spolupráci Evropský parlament se vždy snažil opravdu vždy eh, tuto politiku zdůrazňovat. My jsme spolupracovali proto, abychom zajistili právní jistotu a to u všech bodů těchto eh, legislativních aktů, tak aby se zabránilo nějaké mnohoznačné, nějakému mnohoznačnému výkladu a, a aby opravdu všichni věděli, i jakými pravidly se tato politika musí řídit. My jsme samozřejmě hovořili také o podmíněnosti a všech ostatních normách a pravidlech. A já bych v tuto chvíli ráda využila tuto příležitost pro to, abych eh, získala také reakci od vás. To znamená, pokud by šlo o podmíněnost ex ante a ta by měla záviset tedy na vašich aktivitách, tak bych vlastně v, tě, v tomto případě vás poprosila, abyste jednali opravdu e, co nejrychleji, tak, aby ty nejdůležitější prostředky se e, dostaly ke svým příjemcům co nejdříve, aby nedocházelo vedlo eh, ke zpomalování. A tato podmíněnost ex ante ex ante může být opravdu velmi důležitou eh, příležitostí, hlavně v souvislosti s vyjednáváním mezi eh, národními vládami a Evropským parlamentem ve chvíli, kdy budou vyjednávat vlastně o problémech a o tom, jak co nejvíce zefektivnit tuto politiku. To znamená, že my chceme nebo vás žádáme o to, abyste udělali všechno pro to, aby tato podmíněnost ex ante nešla proti nám, ale aby nám pomohla. Proto protože samozřejmě, že politika a soudržnosti jde ruku s rukou, ruku v ruce samozřejmě i se zprávou a řízením v celé Evropské unie a mě, má, musí se také řídit doporučeními. A e, samozřejmě, že národní parlamenty jsou součástí celého tohoto procesu a já vás tedy prosím, abyste opravdu byli v kontaktu se všemi vašimi kolegy, kteří jsou zodpovědní také za evropský semestr. Protože všechny tyto aktivity budou vyžadovat samozřejmě veřejné veřejné prostředky a veřejné eh, eh, rozpočty. Samozřejmě, že tady máme i investiční fondy z Evropské unie a strukturální eh, fondy. Tyto vazby jsou samozřejmě součástí t, t, jaksi této, tohoto zaštiťujícího nařízení, které má také zajistit, že politika soudržnosti bude klíčovým bodem evropské politiky. A my jsme se tu seš, dnes odpoledne sešli, abychom eh, byli přítomni vlastně dvěma blokům nebo dvěma hlavním rozpravám. Každá rozprava bude uvedena jedním řečníkem a poté si samozřejmě vyslechneme všechny ostatní panelisty, ale zároveň také dáme slovo zástupcům národních parlamentů a také eh, dáme slovo poslancům Evropského parlamentu. A jak to tedy všechno zorganizujeme? V podstatě tak jako obvykle, to znamená, znamená, že vždycky chceme, aby pohovořili dva zástupci národních parlamentů a potom jeden eh, zástupce za Evropský parlament. Tady jsou, prosím, ty formuláře, pokud byste se chtěli eh, přihlásit o slovo, to znamená, že pokud byste chtěli hovořit, tak prosím se eh, pouze přihlašte. Takže to by byl ten způsob, jakým bych chtěla dnes odpoledne postupovat a ráda bych tedy začala tu první rozpravu. V první řadě případě dáme slovo panu velvyslanci Raimundasovi Karoblisovi z, litovského, z litevského stáleho zastoupení. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velice rád, že se mohu účastnit delší dnešní diskuse. Zároveň se omlouvám, že budu bohužel muset víceméně přímo po své prezentaci odejít, protože mám další povinnosti v rámci Koreperu. Sice tam nejde o soudržnost, ale o finanční záležitosti, protože je to justice a vnitro, ale přece je to trochu zpřízněné. Děkuji za pozvání. Soudržnost je srdcem programu pro růst a tvorbu pracovních míst EUR, EU víme, že se jedná o motor, pohon toho, jak se dostáváme z hospodářské krize. Proto je velice důležité, že minulý týden dosáhl Evropský parlament tak významného úspěchu při vyjednávání v trialogu a dosaženo bylo dohody o balíčku, což znamená, že nové nařízení vstoupí v platnost už do konce letošního roku. V rámci závěru toho vyjednávání jsme vlastně dosáhli jednoho z našich hlavních cílů, které jsme si e, přece vzali jako litevské předsednictví, i když e, bychom ho samozřejmě nedosáhli, pokud by s námi nespolupracovali spolu zákonodárci. A tady chci výslovně uvést, e, že si velice cením snah a aktivit Evropského parlamentu, zejména eh, výboru pro regionální rozvoj a ochoty zpravodajů ke kompromisu. Chci tedy poděkovat eh, paní předsedkyni Danite Hübnerové za konstruktivní přístup eh, i v momentech, kdy se zdálo, že jsme opravdu velice vzdálení vzájemně. Rovněž zpravodajové, pan Van Nistelrooy a paní Krell rovněž odvedli skvělou práci. Děkuji vám. Rovněž vy, pane komisaři, jste se toho zhostil výborně se svým týmem. Dosáhli jsme právě díky vám skvělých výsledků. Dnes hovoříme o modernizaci, o politice soudržnosti, která se bude zakládat na výsledcích. Mým úmyslem je soustředit se na pár nových prvků. Společný strategický rámec, rámec pro výkon a hlavní charakteristika nové politiky soudržnosti je nové programové období. To bude přímo napojeno na cíle EU e strategie pro ten chytrý a mm, růst a e, tvorbu zaměstnanosti. Budeme se snažit zaměřit na takové zásahy, které obohatí strategii Euro, Evropa 2020, jako například e, výzkum a vývoj, e, financování inteligentní podnikatelské činnosti, tvorba pracovních míst, zaměstnanosti a sociální zapojenost teritoriální implementace tematických eh, cílů, s tím se počítá v rámci společného strategického rámce, eh, která počítá s finanční podporou ze strany strukturálních fondů, fondů soudržnosti, které ale budou propojeny v rámci jiných politik a finančních nástrojů do takového komponovaného cíle, což znamená, že investice z těchto fondů už nebudou vůbec oddělitelné od národních politik. Máme ten T, máme ten E, máme Erasmus a tak dále. Smlouvy o partnerství zaručí lepší spolupráci a koordinaci všech politik na všech úrovních, eh, kterých se to týká. Lepší koordinace různých zdrojů unijního Eh, unijní finanční podpory povede k zjednodušení přístupu beneficientům. Chceme zajistit, že unijního rozpočtu se nepoužívá způsobem, který by vedl k mrhání prostředků, případně jejich nevhodnému využití. Proto eh, zavádíme takovýto rámec pro poměřování výkonu. V jehož rámci budeme sledovat, eh, vývoj v rámci projektu a plnění cílu a priorit. Členské státy mají povinnost si stanovit stěžádostivé milníky a cíle. Jejich realizace bude nastrukturována v rámci programového období. Regulační rámec pro novou politiku soudržnosti by měl být vyvážený. Snaží se přistoupit k opatřením, které povedou k lepší provázanosti investic z výsledky, že budou určité předstupní podmínky splněny, než někomu budou ty peníze přiznány a rovněž, že se budeme snažit odvádět regiony od toho, aby využívali těch fondů neefektivním způsobem. Myslím, že můžeme být na své dosavadní úsilí opravdu hrdí. Do budoucna se snažíme soustředit právě na to klíčovou oblast růstu a pracových míst a plnění strategie Evropa 2020. Na závěr bych pouze rád řekl, že jsem upřímně přesvědčen, že náš vyjednávací tým, kterému se povedlo dosáhnout tohoto výsledku, byl takovým klíčem k tvorbě pracovních míst, k lepším investicím, k růstu v Evropě a k tomu, že všichni čerpáme z našich národních zkušeností. Chci poblahopřát eh, poslancům litevského parlamentu, jejichž přístup zajistil, že se jedná o záležitost pro Litvu nesmírně důležitou. Litva je zemí, kde v roce 2010-2011 jsme měli nejvyšší míru využití eh, právě fondu soudržnosti. Tedy to, jak jsme se dostávali z krize roku 2009 a 10 růst vývozu, už přináší své výsledky, přináší své plody, vnitřní spotřeba tam opravdu došlo k znatelnému posunu a právě díky fondům soudržnosti. Máme tedy nejvyšší míru využití těchto fondů. Jsem rád, že si jich dokážeme, že se s nimi dokážeme poradit, dokážeme jich efektivním způsobem využít, ale určitě se to může podařit ve kterémkoliv členském státě. A zejména regiony se snad musí snažit více, aby to využití těch fondů bylo efektivnější, abychom měli hmatatelné výsledky u toho růstu a tvorby pracovních míst a rovněž vyrovnávání sociálních nerovností. Určitě dnešní rozprava dokáže v praxi, jak významné jsou fondy soudržnosti, jak jejich koncipování je rozhodující, jak se to váže s těmi výzvami a jejich překonáváním a v neposlední řadě e, z toho, jak vybředneme z finanční a hospodářské krize. Děkuji za to, že jste uspořádali tuto akci a doufám, že parlament Evropský i nadále nás bude podporovat. Děkuji. A nyní pan velvyslanec Theodoros Sotiropoulos ze stáleho zastoupení Řecka. For giving me the opportunity to be... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tu příležitost, že jsem byl pozván na dnešní odpolední rozpravu první řadě bych samozřejmě rád přivítal zástupce národních eh, parlamentů, protože interakce nebo naše spolupráce je pro nás eh, v každém případě velmi důležitá. A chci také říci, že jsem opravdu nadšen tím, že za námi přišel i pan komisař Hán, eh, aby s námi hovořil o posilování politiky soudržnosti pro následující období 2014-2020. Dovolte mi, paní předsedkyně, aby začal hovořit řecky. Děkuji. Je, nebo já velmi pozitivně vnímám to, že Řecko v tuto chvíli v podstatě bude přebírat eh, předsednictví, eh, hlavně v tuto chvíli, kdy se hovoří o hlasování o rozpočtu pro období 2014 eh, až 2020. Proč v tuto chvíli hovoříme o strukturálních reformách, hovoříme o strukturálních fondech? A nám samozřejmě jde o to, aby tento nový rámec byl co nejlepší, abychom tady příležitosti mohli využívat co nejlépe. To znamená eh, prohloubení eurozóny, eh, zlepšení situace na pracovním trhu, migrace, ale i sociální politika. To jsou všechno cíle, kterých se bude řecké předsednictví držet. A jsem si jistý také, že to budeme moci provádět opravdu co nejefektivněji i v rámci tohoto nového časového eh, rámce. Já v tuto chvíli nechci hovořit konkrétně o všech jednotlivých cílech, pouze chci říci, že v souvislosti s tímto rámcem probíhaly, probíhala velmi složitá vyjednávání. Nicméně v tuto chvíli se také je třeba vědět, musíme držet ustanovení Lisabonské smlouvy. I výbory Evropského parlamentu velmi zásadně přispěly do tohoto procesu. I paní zpravodajka pro tuto zprávu eh, společně se svými kolegy opravdu odvedla velmi, velmi těžkou a komplikovanou práci. Nicméně se snažila opravdu v tomto návrhu legislativy eh, zlepšit všechny body, které považovala s kolegy eh, za nutné, tak aby opravdu ten rámec až do roku 2020 byl co nejlepší. A tímto způsobem bude moci Evropská komise opravdu provádět řídit své politiky velmi efektivně. V tuto chvíli hovoříme o odsouhlasení eh, jednotlivých eh, legislativních aktů. Nicméně, co se týče plánovacího období, 2014-2020, to je to, o čem se v tuto chvíli hovoří. Samozřejmě, že víte, že rozpočet celé Evropské unie v porovnání s místním HDP eh, v podstatě je rozdělen že pouze 0,7 jsou ty platební eh, závazky ve chvíli, kdy tedy se díváme na všechny ty finanční závazky. V, tom, v těchto sedmi letech bude velmi důležité, aby byly prově, prováděny ty politiky, které jsou e, určeny hlavně pro naše občany. A proto také máme e, k dispozici i díky novým finančním instrumentům jednu miliardu euro. To znamená, že v tuto chvíli na špici evropské hospodářské krize máme nový víceletý finanční rámec a máme také politiky, které se budou snažit opravdu posílit sociální soudržnost a také se budou snažit snažit posílit vytváření nových pracovních míst. Tento rozpočet je pro nás eh, opravdu velmi důležitý a to i z toho důvodu, že vlastně hospodářská krize nutí a nutila členské státy k úsporným opatřením. Paní předsedkyně, politika soudržnosti bude jistě tím eh, tou nejdůležitější politikou pro posílení a podporu rozvoje. Nicméně, co se týče investičního fondu a těch jiných finančních nástrojů, tak ty jsou vybaveny takovým způsobem, aby opravdu byly dosahovány stanovené cíle. Protože tuto chvíli hovoříme o investicích do rozvoje, který je pro nás zcela zásadní. Politika soudružnosti je opravdu nejdůležitějším investičním nástrojem a to vlastně mělo samozřejmě zároveň vést eh, také k posílení finančních investic i ze strany soukromého eh, sektoru. Když se podíváme na ty finanční prostředky, které máme v tuto chvíli k dispozici, tak vidíme, že to jsou peníze, se kterými opravdu by se nám mělo podařit dosáhnout zásadních cílů. Eh, v rámci to, nebo s tímto rámcem doufáme, že se nám podaří vytvořit prostředky prostředí, eh, které bude charakterizováno, charakterizováno těmi hlavními podmínkami, které musí být předpokladem pro eh, budoucí rozvoj. To znamená, je třeba opravdu eh, koncentrovat ten kapitál, ty, ty prostředky proto, aby ta politika byla prováděna opravdu na všech úrovních. Jde také o to, abychom předkládali měřitelné úspěchy. My samozřejmě se budeme snažit udělat všechno proto, aby e, tyto programy zároveň odpovídaly požadavkům e, národních států. To je e, samozřejmé. Uděláme všechno proto, aby i sekundární legislativní akty byly naprosto v souladu eh, s primárními eh, akty. A i z toho důvodu budeme velmi úzce spolupracovat s Evropskou komisí. To znamená, uděláme všechno proto, aby se také eh, komise a rada dohodly na posledních ustanoveních týkající se fondu Solidarity. My jsme v tuto chvíli v poslední fázi vyjednávání se všemi zainteresovanými zainteresovanými aktéry. A já se dostávám na závěr, eh, paní předsedkyně. Možná, že bych v tuto chvíli zmínila pouze několik aktivit, které jsme již naplánovali na následující eh, období. Eh, zorganizovali jsme eh, konferenci, která se odehraje v Dubnu v Aténách, která se bude zabývat strukturálními otázkami. Dále, co se týče makroregionálních strategií, tak to bude další konference, která se bude odehrávat v Aténách, a to 7. a 8 února. Dále se setká také Evaluation Network Group, také v Atenách. A já bych ještě jednou rád v tuto chvíli na závěr poděkoval ještě jednou za to, že jste mi dali tu příležitost přijít dnes odpoledne za vámi a přednést vám zde několik právě vyslovených eh, myšlenek. A chci říci, že pro nás i pro nás, pro všechny si myslím, že naše spolupráce v následujících šesti měsících bude mm, plodná a že budeme moci také občanům ukázat matatelné výsledky a budeme moci našim občanům ukázat, že Evropská unie bude silnější, bude e, Evropskou unii, ve kterých je více pracovních míst a je to také místo, kde základní lidská práva jsou e, respektována ještě více než v minulosti. Děkuji, děkuji, pane velvyslanče. A v tuto chvíli předávám slovo hned panu komisaři Johannesovi Hánovi. Máte slovo. Děkuji ti, Danuto. Dámy a pánové, Dovolte, abych já vás velice srdečně přivítal. Je to vynikající iniciativa, že se pravidelně setkávají poslanci národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu a vyměňují si zkušenosti. Já jsem se díval na eh, rozvoj stanov, na vývoj stanovisek k mm, národních parlamentů k legislativě a to se vynikajícím způsobem vyvinulo. Eh, Mezitím už je 363 stanovisek v roce 2012, což ukazuje, že myšlenka subsidiarity umožňuje zapojení národních parlamentů do tvoření rozhodování i na evropské úrovni. I když eh, někdy se kritizuje, že věci trvají příliš dlouho, ale pozitivním důsledkem je, že potom do tohoto procesu je zapojen maximální počet eh, lidí. Demokracie bývá náročná na čas, ale má tu krásnou nálepku, že se na jejím budování mohou podílet všichni a to musíme využívat a za to chci vám všem srdečně poděkovat. Dovolte, abych pokračoval ve slovech díků. Už tady eh, zazněla řada slov. Skutečně minulý týden po dvouletém velice intenzivním vyjednáváním bych chtěl vyslovně poděkovat Danitě Hübner, oběma zpravodajům a nejrůznějším předsednictvím, protože si myslím, že to bylo pět předsednictví Evropské rady. Eh, říkal jsem, že když se jedná o budoucí způsob, jakým způsobem bude 325 miliard euro využíváno, pak je třeba vzít si dostatek času a domnívám se, že výsledek nás opravňuje ke spokojenosti. My jsme mohli předložit reformu, která pravděpodobně co do svého obsahu je nejobšírnější od vytvoření a založení regionální politiky v 60. letech. Ovšem je to také důležité, protože jsme museli reagovat na vývoje. Díky bohu již se podařilo v tomto období No, paní profesorka Hübner teď je jako předsedkyně um, výboru pro regionální rozvoj, ale ona už bývala komisařkou, to znamená, že se mohla seznámit s tímto tématem vlastně z obou stran. A vždy věnovala podporu eh, této záležitosti a mm, také se snažila o propojení komise a parlamentu, tak aby tady došlo k určitému propojení programů s účelově vázanými prostředky, a aby to bylo vázáno na lisabonské cíle. A to zavazuje staré státy, eh, dobrovolně u toho spolupisí nové státy a prostě nejrůznější skupiny, které mezi tím se staly jednou celou velkou skupinou a mělo by to fungovat. A teď jsme šli o krok dál a říkali jsme OK, regionální politika, je tedy ono jádro, jednali se o vybavování prostředky pro to, aby se dosáhlo cílu v regionální politice, aby cíle, které máme ve strategii růstu, mohly být také realizovány protože je to sice milé, ale do určité míry naivní domnívat se, že 28 členských států zároveň najednou budou sledovat stejné zájmy se stejnou tvrdošíností a neoblomností a proto je dobré mít takové možnosti, abychom odpovídajícími dotacemi či podpornými prostředky mohli ve všech 71, 70 regionech Evropy tyto cíle sledovat protože tyto cíle jsou směrodatné proto, aby celkově se zlepšovala Evropa evropská konkurenceschopnost. Vidíme-li jeden z našich cílů v tom, aby do roku 2020 se podíl obnovitelných energií zvýšil na 20 celkového podílu energie a také podíl účinnosti energetické se zlepšil, tak to není jenom kvůli cílům v, klima, v politice klimatu, ale váže se to i na jiné aspekty, které mají stejnou hodnotu. Když se podíví, podíváte na evropskou strukturu obchodní bilance, pak Evropa v roce 2012 pouze v oblasti zboží a služeb měla přebytek myslím si, 315 či 317 milionů eur. Díky naší závislosti na surovinách, zejména na plynu a ropě, se tento přebytek překlopil do deficitu 105 miliard eur. A to nás nutí k přemýšlení. A říkám naprosto otevřeně, že toto je politická achilová pata Evropy, naše závislost na surovinách. A bolestně to pociťujeme eh, tváří v tvář diskusí s Ukrajinou. Vidíme, jaký dopad to může mít, jsme-li závislí na dodávkách surovin. A proto musí být naším proklamovaným politickým cílem změnit tento stav z, hlediska toho, že nás Bůh nepožehnal mnohými surovinami na evropském území, musíme to kompenzovat a snažit se vyrábět obnovitelné zdroje energie. Musíme je více využívat, ale musíme se také zaměřit na téma eficience ve využívání energie, protože to má největší dopad na její spotřebu a chcete-li, odráží se to potom také v obchodní bilanci. A abychom mohli dosáhnout eh, tyto cíle, které zlepší také naš, eh, naši pozici v globální situaci, Eh, musíme si uvědomit, za co se chceme angažovat v globálním rozměru. Když se podíváme například na úsilí eh, pro dosažení CIU 2020 a odpovídajících programů, Pak je třeba rozvíjet určité technologie, jako ku příkladu technologie polovodičů. Evropa musí zůstat také technickým stanovištěm je třeba tedy zavádět i takovéto politiky a podaří-li se nám to, nebudeme tolik extrémně závislí na dovozech. Co je naší odpovědí na tuto situaci? Rozvíjet takové vývojové, rozvojové a výzkumné programy, které nám umožňují eh, snižovat používání surovin díky novým vyskoumaným a vyvinutým technologiím vytvářet tedy takové materiály a suroviny, které zmenší naši závislost a nebo budeme moci vyrábět nové produkty, ale to všechno se nám může podařit jedině díky společnému úsilí. Čili je nutné, abychom do budoucna velice úzce spalopracovali v rámci horizontu 2020. Pakliže v Evropě v celé řadě oblastí konstatujeme migrační toky, Vidíme, že tyto pohyby se eh, vždy soustředí z jednoho regionu do druhého. Když se podíváme například na Litvu, tak od vstupu ztratila Litva de, od vstupu do Evropské unie 10% obyvatel. A to neznamená, že Litovci jsou ty nejhorší. Rumunsko mezi tím přišlo o 2 miliony obyvatel, po případě o 2 milionů lidí, kteří teď pracují v jiných zemích. A my se musíme snažit Eh, za pomoci vhodných opatření z tohoto točení se přinést zase určitou stabilitu. Chceme tedy podporovat odpovídající regionální politiku a soustředit se na uskutečňování našich definovaných cílů, včetně plnění podmínek kondicionality, kterou jsme formulovali aby skutečně byly dány k dispozici potřebné prostředky, ale to může být uděláno pouze, bude-li ve smlouvách naprosto přesně definováno, kam tyto prostředky půjdou. A Od všech 274 regionů budeme požadovat naprosto jasnou analýzu a údaje o tom, na co se soustředí, kam se bude investovat. Pakliže nějaká země dostane prostředky pro infrastrukturu a pro dopravu, nebude to tak, že se budeme dívat na jednotlivé projekty podrobně. I to sice učiníme, ale nejprve to nejdůležitější bude, že se, podíváme na strategii. Uh, která tvoří rámec pro veškerou eh, tuto politiku. Když se podíváme na stavbu silnic, letišť, železnic, tady musíme mít eh, jasně daný kontext a souvislost, do níž budou zabudovávány jednotlivé projekty. Čili nejprve musí existovat strategie, která bude naplňována projekty a ne obráceně. A tady bych chtěl vysloveně poděkovat Evropskému parlamentu, zejména výboru pro regionální rozvoj, za to, že definoval nebo mm, zdůrazňoval nezbytnost definice, definice minimálních prahů, co se týče obnovitelné energie, a co se týče energetické eficience pro určité konkrétní investice. A oč bych vás chtěl na závěr požádat jako zástupce národních parlamentů, je následující. My vyjednáváme se všemi členskými státy v současné době právě programy a vždycky znovu se ozývá přání větší flexibility. A dovolte, abych tady otevřeně a upřímně řekl, někdy má člověk pocit, že flexibilita se tady interpretuje jako svoboda, jako absolutní svoboda ke všemu a k tomu, aby se dělalo všechno. My jsme předložili velice rozsáhlé meníčko a členské státy si z tohoto meníčka můžou dát dohromady vlastní, velice atraktivní meny, ale já vás žádám o pochopení, aby mimo tohoto meníčka jste nevyslovovali žádná, žádná extra přání, protože my máme určitý plán, který je třeba sledovat a z prostředky strukturních fondů to také budeme dělat, ale proto je nezbytné, abychom při vyjednávání skutečně kladli důraz na to, což musíme dělat, aby byla dodržována pravidla hry. Jednáli se o to, abychom dosáhli našich celoevropských cílů s touto naší politikou protože je to konečně v zájmu evropských daňových plátců, aby peníze byly nasazovány s, udrži, trvalou udržitelností efektivně a dobře. Děkuji mnohokrát. And... Srdečné díky, pane komisaři. A nyní přejdeme ke dvěma našim parlamentním zpravodajům. Nejdříve pan Van Nesseroy, pak pan Olbricht. Tady můžu zcela brutálně vám dát pouhých pět minut. Děkuji, paní Hübnerová. Jsem velice rád, že tady vidím, když to sečtu, až 15 kolegů z právě komitetu, eh, z právě z výboru REGI, kteří se zde dostavili, aby si vás pochlechli. A zmiňuji se o tom, protože v parlamentu šlo o celá zásadní rozpravu. Ještě před pěti lety si lidé říkali, máme pokračovat s politikou soudržnosti tak, jaký máme. Čili budeme dávat peníze všem evropským regionům, anebo spíše přidáme víc těm, kteří zaostávají, aby se přizpůsobili. A výsledkem této diskuse, toho střetu názoru je právě ta nově přeformulovaná politika soudržnosti pro všechny, nikoli pouze pro ty chudší regiony. Právě v dobách krize, kde zápasíme s obrovskou nezaměstnaností a v některých zemích opravdu jsou zastrašující ty údaje. Tam potřebujeme k tomu nalézt celá novou odpověď a my jsme si vlastně začali nově formulovat ten princip, jimž se budeme řídit. A zjistili jsme, že nejlepším společným principem je právě solidarita. Solidarita těch movitějších v Evropě s těmi, kteří potřebují pomoc. A jak řekl pan komisař, nedá se akceptovat to, že některé části Evropy více-méně přicházejí o ty nejlepší, o tu nejslibnější mládež, která odchází do jiných částí Evropy, která není schopna přispět ve svém regionu a jakoby tímto způsobem se odmění za to vzdělání, kterého se jí tam dostalo zatím politika eh, nefunguje. Ta politika, kterou máme, například Portugalsko, má více dálnic na hlavu než Německo. A v současné době každý měsíc z Portugalska odjíždí 10 tisíc lidí. My musíme redefinovat tuto politiku. A my jsme se toho ujali. A další záležitost. Byli jsme svědky toho, že přesto, že nám eh, lídři u Lisabonské strategie slibovali eh, nebe a dudy, že to bude prostě výborné, že tam budeme mít obrovskou vzdělanost, technologickou vyspělost, že ty regiony budou takto fungovat. Ono to nakonec tak nedopadlo, protože u této agenty nebyl vlastník. Já si vzpomínám, že v roce 2005 se přistoupilo k vyhodnocení a najednou se ukázalo, že je to vlastně sirotek u té Lisabonské strategie. Takže my jsme se ujali toho a že jsme znovu naformulovali ten mnohovrstevný přístup. Pokud chceme být inteligentnější, zelenější, udržitelnější a chceme dávat lidem práci, musí se noví činitelé zavázat a to musí být regiony, města, státy a Evropská komise. A takto my jsme to uspořádali. Máme partnerské vztahy a my se snažíme jimi protchnout a podle nich koncipovat to nové nařízení. A ještě další věc. Potřebovali jsme 80 trialogů, což je vlastně evropský rekord. Nevím, zda dobrý nebo špatný. Snad přece jen dobrý, protože členské státy, řekněme před rokem, ještě vůbec nebyli ochotni přistoupit na takovouto koncepci. Oni čekali, že vše bude pokračovat ve stávající formě. Čili, že oni si všechny ty peníze, které jim připadnou, vyberou a budou si dělat, co chtějí s nimi. Ale my jsme zauvažovali a trvali jsme na jiném programu, totiž soustředit se na tématech a závazcích. A nyní máme ty partnerské smlouvy, tak se jim říká, a ty v nejbližších sedmi letech takto budou tuto strategii zavádět. A navíc ta inteligentní specializace k tomu přistupuje. To je vlastně určitým způsobem nová koncepce, ale zatížena určitou tradicí a historií. Mnoho států, regionů mývalo vlastní investiční strategie, což je přirozené, ale po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a koncepce soudržnosti regionu chtěli jsme dát těm regionům, které vedou, nějaké téma, například automobilový průmysl nebo nějaká badatelská oblast, eh, která pak je propojí s jinými evropskými regiony a tam se bude eh, eh, snoubit technologický vývoj, vzdělávání univerzity, takže je to ta podmíněnost ex ante. Než se můžete pustit do nějakého projektu, tak je povinností každého státu přijít se seznamem projektů, témat, klastru těch akcí, aby vznikla taková kritická masa. A aby se to, co je slibné, co může nabízet vývoj, mohlo hezky skombinovat. Tady to musím zopakovat. Lisabonská strategie zklamala. A zejména je důležité zde prohlásit před poslanci národních parlamentů, že je nutné pustit se o tom do diskuse se svými parlamenty v zemích. Tady to nemůžeme jenom nechat na nějakém ministerstvu. Musí vše být připraveno společně s regiony, kterého eh, se to, kterých se to týká, s univerzitami, které přicházejí v úvahu, protože tady máme pět různých eh, fondů, které sice vykračují za to nařízení, ale zároveň máme badatelský projekt Horizon 2020, Horizont a Evropu 2020 a biologickou rozmanitost. Tedy závěrem. Snažili jsme se přijít na chuť té nové politice, pochopit ji do hloubky a z pohledu toho, co je třeba udělat v nejbližších letech. To je tak úvodem Eh, k té debatě. Možná za rok či za dva budeme muset se znovu podívat na ten vývoj a uvidíme, zda opravdu máme cílenější, sdílenější, hodnotnější, revidovanou politiku soudržnosti. Děkuji a poslední bude eh, na pořadu se vyjádří Jan Olbricht, zpravodaj za uh, region, eh, za nařízení pro regionální politiku. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vy jste zákonodárci, my jsme zákonodárci. Všichni pracujeme s jinými nástroji. My v tuto chvíli vypracováváme nařízení. Vy velmi dobře víte, že nařízení vlastně vstoupí v platnost na národní úrovni bez eh, žádných jaksi bez provádění. To znamená, že ve chvíli, ve chvíli, kdy budeme chtít opravdu hovořit o provádění, tak tady potřebujeme zcela jasnou spolupráci s národními eh, vládami. Máme nařízení CPR a máme poté nařízení pro každý jednotlivý eh, nástroj. Eh, máme tady vlastně všechny zástupce, které věnují těmto jednotlivým nástrojům. To je za prvé. Za druhé, co se týče RDF, co se týče Evropského regionálního fondu, tak eh, tady jde samozřejmě o provádění na různých úrovních. V první řadě my vlastně jsme přišli se třemi druhy regionů. Nejde o správní rozdělení, jde o NUC 1.2, to znamená méně vyvinuté eh, transitní transitional a eh, vyvinuté rozvinuté. A ta tyto kategorie jsou velmi důležité, protože už v tuto chvíli máme některé regiony, které v podstatě se dostaly už z té nejnižší, eh, z toho nejnižšího stupně až na ten nejvyšší a přeskočili ten prostřední nebo, ty, nebo máme regiony, které byly v té druhé kategorii a teď už jsou v první. A to je třeba opravdu velmi pečlivě vnímat, protože podle druhu regionů jsou také stanovovány požadavky a na to je třeba opravdu dávat pozor. Ve chvíli, kdy hovoříme o druzích e, regionů, tak s tím souvisí také ty rozdílné koncentrace. To znamená jedna koncentrace pro jeden druh, druhá koncentrace pro druhý nebo třetí druh, to znamená, já nevím, například Varšava, Polsko. Tady tady hovoříme o různých eh, eh, o různé koncentraci pro různé regiony. Od 50 procent na 80%. A nebo, podle minim, nebo minimálně dva tematické bloky. ty malé a střední podniky, eh, snížené emise, urbanizace, my jsme také nastavili minimální úroveň efektivity pro každý druh eh, regionu. Pro ten nejnižší minimálně 12%. Nicméně ve chvíli, kdy to bude v rámci politiky soudržnosti, tak se to může eh, navýšit. U toho transitního to bude 15% a pro ty více eh, vyvinuté, rozvinuté 20%. A toto je velmi důležité, protože na národní úrovni si to také můžete redefinovat. Ale tady je nejdůležitější. Podívat se na ty investice, které budou způsobilé. A v tom textu, na kterém pracujeme už dva roky, tak hovoříme mimo jiné o investicích, které budou způsobilé. Já tady nebudu zacházet do detailů, ale chci, abyste opravdu eh, se k tomu postavili velmi spolehlivě a pečlivě, tak aby opravdu každý ten region eh, se řídil těmi příslušnými pravidly, protože jaká, jakýkoliv špatný výklad způsobilosti povede opravdu k mnoha velkým problémům a i z toho důvodu se tomu věnujeme tak pečlivě a, a pilně. Dále. nebo například takzvaná Sustainable Urban Action a tady hovoříme o 5% z toho regionálního eh, fondu, fondu pro regionální eh, rozvoj. Tady budeme používat novou metodu pro určování způsobilosti. To znamená, že je tady opravdu velmi mnoho nových bodů, nových prvků, prvků eh, politiky soudržnosti. A teď ještě mm, na závěr, protože samozřejmě těch problémů je mnoho. Ty, ta legislativa na evropské úrovni na, eh, v rámci politiky soudržnosti je velmi detailní. Není, nejsou to prostě jen prázdná slova. Je to opravdu velmi, velmi technický legislativní text, protože chceme také, aby to bylo co nejjasnější, co nejjednoznačnější, aby ten výklad byl opravdu jednoznačný pro všechny. Děkuji. A nyní zahájíme diskusy prosím všechny, kteří se opravdu domnívají, že se chtějí vyjádřit, aby se přihlásili už nyní, abychom měli nějaký obrázek toho, kolik vám můžeme dát času podle počtu řečníků a rovněž i kolegové z Evropského parlamentu, i vy se mi prosím ozývejte. První zde máme z rakouského parlamentu pana Wolfganga Pirkelhubera. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dankeschön. Uh... Děkuji mnohokrát. Všechny příspěvky byly velice zajímavé. Já bych chtěl ještě jednou přivítat pana komisaře mezi námi a chtěl bych také poděkovat za to, že byly pozvány národní parlamenty. Rád bych ještě zdůraznil tyto šance, tyto příležitosti jak v oblasti zaměstnávání, tak v oblasti zlepšování konkurenceschopnosti Evropské unie. Pan komisář již tady připomenul obnovitelné energie. Ale já bych v této souvislosti měl také otázky. Zejména ve znamení krize tady existovaly dva, tři příklady. Vy jste tady se zmínil o dálnicích v Portugalsku a já znám výborný příklad z Řecka, kde zhruba 30 tisíc mladých lidí se vrátili na venkov aby eh, realizovali samostatně malé hospodářské projekty. A při této příležitosti bych rád Abychom zohledňovali daleko více tyto malé podnikatele, domnívám se, že se jedná uh, o vytváření racionalizačních efektů, ale racionalizační efekty mohou zase snižovat pracovní příležitost, když se podíváme například na zemědělský sektor. E, při vysoké míře nezaměstnanosti Eh, snižovat eh, šanci na pracovní místa, tady bych se chtěl zeptat, eh, jak to vypadá v diskusi s tedy s partnerskými dohodami, jak tady komise vyhodnocuje efekty zaměstnanosti a do jaké míry je kvantifikuje pro investiční programy nebo do jaké míry je prostě zahrnuje do implementačního procesu. Pro mě je to velice důležitý aspekt. K roli poslanců samotných. Vyslechl jsem si apel na to, že by tady spolupráce měla běžet. Děkuji na to, za to. Děkuji také, že se zapojují poslanci, kteří jsou činní v regionálních oblastech, ale ono to není tak jednoduché, aby abychom dávali dostatek informací v našich národních parlamentech prostřednictvím příslušných odborných ministerstev. Já si myslím, že by bylo dobré, aby partnerské smlouvy byly rovněž diskutovány a na závěr schvalovány v národních parlamentech. aby byly zapojeny dostatečnou měrou všechny úrovně. To podle toho, co vím tedy, tomu tak není teď, ale jinak bych rád od komise se rád dověděl, jak můžeme tady sehrávat ještě aktivnější roli. Děkuji. Netherlands. Děkuji. Anvil Lukas, Nizozemská jako další. Děkuji, paní předsedkyně. Na začátku poděkuji za pozvání. Jsem ráda, že jsem přítomná a že si můžeme vyměnit postřehy s kolegy z jiných členských států. A než se pustím do svého příspěvku, chci nejdříve tady přijít takovou technickou eh, připomínkou. V nizozemském parlamentu se to dělává tak, že právě hosté mají přednost, když se uděluje slovo. Já jsem ráda, že i zde to takto probíhá a ptám se, zda by nebylo možné, aby tento výbor šel příkladům jiným a aby přece jen i v jiných výborech Evropského parlamentu to probíhalo tak, že právě hosté se mohou ozvat jako první. Nězozemský parlament je obecně spokojen s obecnými výstupy vyjednávání o tom balíčku. Ehm, tento balíček se snaží soustředit na vývoj výzkumu, sdílení eh, vědních poznatků, přesně na to, co nás bude dělat konkurenceschopnými a náš eh, parlament je pod tlakem vlády, aby sám se zabýval otázkou soudržnosti, aby se snažil získávat eh, finanční prostředky z Evropy na výzkum a výbor a jsme proto rádi, že je to středobodem snažení, ať už v rámci programu Horizont 2020 a i prostřednictvím zacílenějšího využívání strukturálních fondů. Díky tomu propojení mezi těmito politikami je nastoleno tak, aby všechny regiony, kterých se to týká, měly možnost se zapojit do hospodářského růstu. A děkuji i svému krajanovi, panu panu Van Nistelrooyovi, že se při, eh, přispěl, že vlastně přispěl i on k tak dobrým výsledkům. Tato politika by neměla pouze kompenzovat slabosti, ale tvořit příležitosti a proto my se domníváme, že eh, strukturální fondy by měly vlastně být eh, snižovány a při těch eh, vhodných podmínkách a makroeno, že ta podmíněnost by měla být posílena. Děkuji. Děkuji rovněž, že jste respektovala čas. A nyní Portugalsko, pan Carlos Costaneves. Obrigado, presidente. Cumprimento os membros da mesa. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád také poděkoval všem panelistům. Rád bych opravdu poděkoval za tuto skvělou iniciativu Evropského parlamentu, který se snaží setkávat se se zástupci národních parlamentů. V našem národním schromáždění samozřejmě velmi bedlivě sledujeme vyjednávání, která jsou velmi komplikována. A proto jsem velmi rád, že se v minulém týdne podařilo dojít k dohodě o víceletém finančním rámci. Nicméně chci říci, že v tuto chvíli chvíli je zcela eh, zásadní, aby tento víceletý rámec začal být eh, prováděn. A když říkám začít být, aby začal být prováděn, tak aby eh, to šlo také co nejrychleji, protože v tuto chvíli nezaměstnanost mezi mladými lidmi a chudoba, které čelí mnoho členských států, je opravdu nekompatibilní s tou myšlenkou, kterou, dovolte mi, abych řekl, chrání většina z nás ve chvíli, kdy hovoří o Evropské unii. To znamená, že já bych v tuto chvíli rád vyjádřil svůj souhlas tím, že velmi zdůrazněné byly hlavně otázky, které souvisí s růstem a pracovním trhem. A já chci říci v tuto chvíli následující. Myslím si, že co nejrychleji musíme opravdu ukončit eh, celé to kolečko odsouhlasování eh, těch eh, národních programů financování. A proto se nesmíme, musíme opravdu se držet těch stanovených termínů. To znamená, chceme, aby toto všechno začalo platit od eh, roku 2015. Ty programy musí, se musí odstartovat v roce 2014, to financování musí být zajištěno a občané musí cítit dopady těchto iniciativ co nejdříve. Je to zcela zásadní, protože eh, eh, to, to je důležité pro naši důvěryhodnost a my samozřejmě pomůžeme se vším, s čím budeme moci. A teď ještě Salvador Donio Hernández, Španělsko. Děkuji, paní předsedkyně e, vážení členové výboru REGI. E, pro naši skupinu i pro nás je opravdu velkou ctí, že můžeme být na tomto zasedání a že můžeme v podstatě zastupovat e, španělskou vládu. Mám tady i pana kolegu Mačada, což je vlastně můj kolega a jsem velmi rád, že můžeme vyjadřovat naše myšlenky v tomto velmi důležitém výboru a můžeme se vyjádřit o budoucnosti politiky soudržnosti a strategie 2020. Myslím si, že co se týče prvního prvku politiky soudržnosti, tak tím je rozhodně tento výbor. A já bych byl velmi rád, kdyby se tento výbor setkával častěji a kdybychom se i my mohli setkávat častěji, abychom mohli se zabývat opravdu těmi nejnaléhavějšími otázkami. A samozřejmě, že se chci držet eh, toho řečnického času. A chci ale také říci, že se musíme opravdu pečlivě věnovat těm nejvzdálenějším eh, regionům, protože to jsou regiony, které vyžadují opravdu specifické eh, zacházení tady musíme hovořit o, o vyváženosti a musíme se také uvědomit, co to vlastně znamená nejvzdálenější e, eh, ultraperiferní region. Takže tady bychom měli hovořit opravdu o soudržnosti těch nejvzdálenějších, eh, nejokrajovějších eh, regionů velmi konkrétně. A já bych to chtěl také dát do souvislosti se sociálním ekonomikou. Protože ve chvíli, kdy hovoříme o nejzdálenějších regionech, aniž bychom hovořili o sociálních politikách, tak by to opravdu nebylo velmi eh, soudržné. A my si myslíme, že právě podporovat sociální ekonomiku je v tuto chvíli, právě v tuto konkrétní dobu opravdu velmi důležité. Myslíme si, že je to také zcela v souladu eh, s cíly strategie a eh, s horizonty 2020, protože v tuto chvíli samozřejmě čelíme velké chudobě a tomu se nevyhneme, to si musíme přiznat. A i z toho důvodu, bychom opravdu doporučovali, abychom se podívali konkrétně na nejvzdálenější regiony, abychom hovořili o, kon- o konkrétní soudržnosti, která souvisí s těmito nejvzdálenějšími eh, eh, eh, regiony. A musíme zajistit také soulad s eh, Horizontem 2020 a také musíme zdůraznit sociální ekonomiku. Děkuji. A nyní jeden z našich kolegu pan Paralampos Angorakis za Evropský parlament. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velice pozorně jsem sledoval všechny příspěvky a musím říci, že pan Hán opravdu výborně hovořil. Po té, co řekl, mám dojem, že veškeré diskuse, které jsme měli, připustí jenom jeden jediný závěr, a sice, že už nebude existovat vůbec žádná politika soudržnosti. Politika soudržnosti, tak jak jsme ji znali, už neexistuje. Existuje několik regionů, které se tedy budou rozvíjet tak, až se dostanou na úroveň dalších regionů. A pan Nistelrooy teď protestoval, ale vždyť to je jednoduché. V příštích pěti letech, jaké rozdíly existují a budou existovat mezi regiony Evropské unie. V minulých pěti letech byly tam nějaké programy, nějaké specifické rozpočty určené pro to, aby skutečně regiony byly přivedeny ke konvergenci, nebyly vůbec žádné studie a programy částečně některé regiony vylučují a jednotlivé, a tím se zvyšuje rozdíl mezi jednotlivými regiony. Pane Hane, vy jste řekl, že je důležité bojovat proti nezaměstnanosti. V zemích, kde je nízká produktivita, je samozřejmě veliká potíž právě s tímto cílem. A pak pan Nistelroj řekl, že existují studie, podle nichž průmysl E, spolupracuje s určitými regiony. No to je pravda, to už se dělalo celá léta, ale e, ta studie se nezaobírala nerozvinutými regiony ve srovnání s rozvinutými regiony. Itálie, Španělsko, Portugalsko a Řecko nerozvinuli dále své regiony. Naopak jejich regiony Eh, zůstaly pozadu nad těmi regiony, které se rozvíjely v jiných zemích. Eh, to tady nemůžeme zastírat. Můžeme také říci, že samozřejmě i v Řecku existují německé podniky a tak dále, existují francouzské podniky, které si tam vydělávají peníze tím, že stavějí silnice, ale nedávno před několika dny umřeli čtyři lidé a víte proč? Protože neexistovaly žádné silnice, došlo k záplavám, neexistovaly žádné cesty, lidi se nemohli zachránit. Co je nezbytné, aby se stavěly školy, no to také, ale aby se stavěly takové struktury, které odolají zemětřesení. Samozřejmě je také nezaměstnanost problém, jakož i bída a vylučování těch, kteří žijí v těchto regionech v Evropské unii. Děkuji. Děkuji a nyní za dánský parlament Paní Mete Hirmin Denker, prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, že tady rovněž smím se ozvat a děkuji za pozvání. Když se ty prostředky rozdělují mezi členské státy, tak musíme vycházet z principu toho, jak vypadá ten, který region ve srovnání s tím, kterým členským státem. Přece i v těch eh, movitějších členských státech máme chudší venkovské regiony, které zaostávají. A tady se vychází z toho, že se to zprůměruje za celou Evropu. Ten hrubý eh, domácí příjem, eh, takže pak celkově nějaký chudší stát na tom vydělá jakoby v úvozovkách, ale přece máme i v rámci členského státu regiony, kde například není dostatečná vzdělanost, kde jsou nižší příjmy, ale tím, že jsou v tom evropském průměru eh, bohatší, tak jim to nepomůže a začnou zaostávat ještě víc. Já tady bych ráda navrhla, aby se eh, celá záležitost propočítávala jinak. Ten dosavadní model nebyl dobrý, a my musíme přistoupit sice k novému modelu, ale musíme se podívat na každý region z pohledu nikoli pouze nějakého hospodářského průměru, ale úroveň vzdělanosti, průměrná délka života, e, přístup ke globalizaci, tím bychom dosáhli opravdové rovnosti mezi jednotlivými regiony a zrovnoprávnění a tím by ty regiony mohly se dostat dál. Pan Vystrčil z České republiky. Vážená paní předsedkyně, já bych také za Český parlament chtěl poděkovat eh, za uspořádání tohoto setkání a zároveň jako člen Senátního výboru pro územní rozvoj a bývalý hm, hejtman kraje Vysočina a starosta se cítím, že zastupuji nejen náš parlament, ale i naše kraje a města. Eh, Paní předsedkyně, vy jste tady mluvila o tom, že pro zefektivní politiky soudržnosti jsou velmi důležité ex ante kondicionality. A zároveň to po vás opakovalo několik dalších řečníků a pak tady pan Hán říkal, že na všechno je potřeba dostatek času. Eh, já bych tady chtěl říct eh, o jednom problému, který nás při vyjednávání o smlouvě o partnerství potkává a se kterým si úplně nevíme rady. Některé ex ante kondicionality jsou totiž přímo navázány na to, jakým způsobem evropské právo, směrnice Evropské unie jsou transponovány do národní legislativy s tím, že pokud se tak neděje podle Evropské komise zcela správně a zcela úspěšně, tak Evropská komise potom eh, vyvolává s daným členským státem řízení Evropské komise a píše mu dopis, ve kterém je uveden termín, do kterého členský stát se musí vyjádřit k tomu, proč tu transpozici evropského práva neplní. Poté, když ten členský stát odpoví a znovu opakuji, na tu odpověď má stanovený termín, tak je tady jeden velký problém a to je problém, který bych byl rád, kdyby řešil například pan komisař Hahn. A ten problém spočívá v tom, že Evropská komise nemá stanoven žádný termín kdo kdy má té členské zemi odpovědět na tu její odpověď. Jinými slovy, ta členská země, která například nepříliš dobře transponuje směrnice, směrnice Evropské unie, která je navázána na plnění nějaké ex ante kondicionality. Může to být například, já nevím, například věc, která se týká energetické účinnosti u konečného uživatele, nebo například energetická náročnost budov, kterou ona musí splnit do roku 2016, tu ex ante kondicionalitu, tak není schopná díky neodpovídání Evropské komise vlastně tu věc vykomunikovat. Takže moje otázka, já jsem se o tom dneska na obědě bavil i s panem místopředsedou Evropského parlamentu, europoslancem Oldřichem Vlasákem, je, jestli není možné v tomto směru sjednat nápravu, protože pokud se máme řídit principem partnerství, tak pokud jeden člen toho partnerství, ta členská země, má v případě vypořádání nějaké připomínky stanoven termín, tak si myslím, že by tomu tak mělo být i na druhé straně, u té Evropské komise. Takže tolik moje připomínka o tom problému, který nás v rámci toho jednání o dohodách o partnerství nyní provází a zejména právě souvisí s tím naplněním ex ante kondicionalit, kde máme termín do konce roku 2016. A když Evropská komise nebude odpovídat, tak my prostě některé ex ante condicionality nemůžeme splnit, protože nemáme tu odpověď a nevíme, co máme dělat. Thank you. Um, again. Děkuji. A ještě jednou. Španělsko, pan Jose Antonio Machado Lozano. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. My samozřejmě politiku soudržnosti analyzujeme a to z perspektivy velmi těžké hospodářské krize, která, se kterou se potýkají různé evropské regiony a různá evropská území. Slyšeli jsme, že v některých členských státech dochází k odlivu mozku, v některých ne. A některé členské státy a regiony budou mít jednoduše v budoucnosti více problémů, budou mít vůdce, více problémů v souvislosti se splňováním cílů eh, strategie 2020. A to i z toho důvodu, že překvapivě tato hospodářská krize donutila členské státy hlavně na jihu hovořit opět o věcech, jako je chudoba, velká nezaměstnanost, odliv mozků a tak dále a tak dále. My už jsme slyšeli to zoufalství od řeckého kolegy. Co se týče evropské politiky soudržnosti, tak ta bude pouze možná ve chvíli, kdy se bude držet principu solidarity. To znamená, že ten, eh, člá, ten stát, který bude mít nejvíce problémů se splněním eh, těchto cílů, by měl být tím, který opravdu nebude opuštěn ostatními. Samozřejmě vždy za podmínky, že bude potvrzeno, že tento region či tento stát se opravdu soustředí na ty nejdůležitější věci, jako je správná zpráva eh, a řízení, vzdělávání, výzkum a, a, a vzdělávání a tak dále. To znamená, že to jsou zcela jasné hodnoty naší Evropské unie, eh, Evropské unie občanů. Ve chvíli, kdy nebudeme schopni si vyložit makroekonomickou podmíněnost, tak ty rozdíly, které v tuto chvíli existují, budou stále větší a větší. To znamená, že musíme vycházet z toho základu, že ta hospodářská situace v některých jižních členských eh, státech má opravdu zcela jinou sociální, eh, zcela jinou e, dimenzi. To znamená, že nelze o ní hovořit, aniž bychom hovořili o sociospolečenských eh, faktorech. A proto já bych se rád zeptal pana komisáře Hána, zdali si myslí, že bude možné vykládat si tuto makroekonomickou podmíněnost flexibilním způsobem právě pro ty, nebo v případě těch členských států, hlavně na jihu Evropy, kteří v podstatě tou krizí trpí opravdu nejvíce. Děkuji a e, Josef Ikeš za maďarský parlament.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 a tady bych velice rád poblahopřál komisi a k tomu, jaký základ vzali pro to, aby Maďarsko mohlo používat 35 milionů eur do budoucna. To je rozhodnutí, které je nesmírně důležité pro Maďarsko. Ehm, bude možné zahrnout DPH do účetnictví a Eh, budeme mít tedy možnost realizovat naše programy z 85 eh, to je enormní krok eh, pro Maďarsko v tomto období. Maďarsko je přesvědčeno, že 60 zdrojů by mělo být používáno pro nastartování či znovu obnovení ekonomiky a pro vytváření pracovních příležitostí. Eh, v Maďarsku eh, není tak vysoká nezaměstnanost jako v jiných regionech. Když se podíváme na centrální region Budapešť a okres Pešť, je tady vidět že se měnila situace v, s ohledem na financování, došlo tady k pozitivnímu vývoji. Maďarsko eh, bude investovat do rozvoje 299 miliard eh, operatív program helyett tulajdonképpen 9-et fog a követ. A místo šesti programů tady budeme mít devět programů, které bude moci Maďarsko realizovat. Jsem tedy spokojen a e, Evropa Evropská komise, jakož i výbor pro regionální rozvoj tady stanovili správné priority. Je to velikou výhodou, že se tady udělali nezbytné kroky a rozvinuly se nezbytné iniciativy proto, aby se mohlo pokročit v regionální politice. Rovněž bezpečnost potravin je otázka prioritní pro budoucí generace a je třeba zabezpečit, aby zde existovala trvaž, trvalá udržitelnost. A když se podívám na nerovnost regionu, je třeba samozřejmě je dostávat na podobnou úroveň. Domnívám se, že je třeba zohlednit také daleko více vytváření vědeckých parků, aby se také chránily patenty v Evropě, e, protože jiní by mohli využívat svých výhod. E, a na tyto záležitosti bychom se měli soustředit. Jak už jsem řekl, pro maďarskou ekonomiku e, došlo ke snížení nezaměstnanosti. Nezaměstnanost klesla o 0,9 To jsou údaje za listopad. Došlo tedy eh, k významným krokům, samozřejmě ještě nebylo všechno vyřešeno, ještě nás čeká hodně práce do budoucí období. Chtěl jsem mnohokrát poděkovat ještě jednou vám, paní předsedkyně, chci také poděkovat panu komisaři. Děkuji. Thank you now from European Parliament, from Romania. Za Evropský parlament, za Rumunsko, ehm, kolega. Děkuji, paní předsedkyně, pan Matula. Pokusím se hovořit stručně a nebudu opakovat, co už bylo zmíněno. Legislativní balíček na to další programové období byl nakonec přijat, což znamená, že politika soudržnosti by měla nastartovat co nejdříve, aby dokázala, co umí. Já odkážu na dva aspekty, o nich se domnívám, že jsou zejména významné právě z pohledu těch méně vyvinutých evropských regionů. se závěru eh, té sedmé a osmé zprávy o pokroku komise týkající se provádění programu na období 2007 až 2013, bychom mohli dojít k závěru, že hospodářská a finanční krize zastavila eh, postup konvergence nebo jej dokonce zvrátila a rozdíly mezi regiony se staly výraznějšími, což znamená, že čelíme dlouhému období, kdy ta disparita mezi výdělky a zaměstnaností regiony od sebe vzdaluje. Slabší regiony samozřejmě začaly trpět jako první a utrpěly i nejvíce. Proto se domnívám, že právě my, co by evropské instituce, Evropský parlament, ale rovněž i národní parlamenty a vlády se musíme zaměřit na dvě záležitosti. Za prvé, ty dohody o partnerství musí být eh, uskutečňovány a chci se zeptat, jak to s nimi vypadá v případě těch členských států, protože oni by měli začít platit, nebo to, to, že budou takové dohady v platnosti, by mělo začít fungovat od 1. ledna a já tam vidím určitá varovná znamení, že eh, snad už eh, se nám krátí čas. Za druhé, finanční nástroje pro středně a dlouhodobý hospodářský rozvoj to je dobře známá věc, zejména v nových členských státech, že totiž krize prakticky zablokovala veškeré alternativní způsoby, jak ufinancovat podnikatelskou činnost. My to přiznáváme a i evropských institucích eh, neustále opakujeme, že banky se podařilo po krizi zachránit, ale máme díky tomu ale instituce, které jsou ochotny nyní se obrátit eh, k subjektům ve svých členských státech, zejména v nových členských státech, aby jim obratem pomohli z krize? I to je nezanedbatelná záležitost a nás to musí začít zajímat. Stejně jako poslance národních parlamentů. Já to zde potrhuji, protože komise zrovna přišla uh, se zprávou, kde předložila přesně tuto problematiku. Dlouhodobé financování esportského hospodářství. Děkuji. A ještě jedna věc. Blahopřání mnohým kolegům, kteří dotáhli tuto legislativní iniciativu do konce. Děkuji, Josife, a nyní eh, italský parlament, pan Tomaso Kukro. Grazie, presidente. Desidero anche ringraziare Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád využil tuto příležitost k tomu, abych opravdu poděkoval všem organizátorům za zorganizování této rozpravy, protože si myslím, že to je skvělá příležitost na to, abychom zhodnotili politiku soudržnosti. Co se týče fondů, které jsou přiděleny pro politiku soudržnosti, tak se jedná o velmi důležité fondy. A i z toho důvodu politika soudržnosti je extrémně důležitá ze strategického hlediska hlavně ve chvíli, kdy vlastně jsme e, ve fázi hospodářské krize, ze které se snažíme dostat. A i z toho důvodu mnoho členských eh, států sleduje situaci velmi bedlivě, protože ještě ne všechny členské státy se z toho období hospodářské krize eh, a její nejhorší fáze dostaly. Dále, co se týče období i roku 2014 až 2020, tak tady nám bylo řečeno, že by mělo dojít k poklesu o 8% v porovnání s těmi současně alokovanými eh, zdroji, což není velmi velmi pozitivní signál, protože my samozřejmě se stále potýkáme s velmi velkými problémy a například eh, zlepšení situace na pracovním trhu je zcela zásadní pro zajištění eh, integrace. Například v Itálii, eh, tak tady máme velmi zásadní rozdíly mezi jihem a, severem. My jsme také jedním z čistých pláců do rozpočtu Evropské unie a my jsme také trvali na tom, aby politika soudržnosti zůstala opravdu klíčovou politikou Evropské unie. My se samozřejmě snažíme udělat všechno pro to, aby se na normativní úrovni zlepšila, zlepšilo vstřebávání absorpce eh, zdrojů z politiky soudržnosti, tak abychom mohli představit opravdu co nejhmatatelnější eh, důkazy o tom. Kromě toho také hovoříme o nových eh, nástrojích, o nástrojích, které se soustředí ne tolik na, na produktivitu, ale hlavně na infrastrukturu. Národní vláda v tuto chvíli se snaží provádět proces eh, v podstatě takové, takového převzetí zodpovědnosti, tak, aby bylo, navýš, aby bylo navýšeno využívání těchto fondů. To znamená, že hovoříme o nástrojích, které by mohly nabídnout řešení v případě, že by se zjistil nějaký nesoulad nebo nedostatek efektivity. My samozřejmě velmi zblízka, velmi bedlivě Mm, kontrolujeme celý proces tak, abychom zajistili, že ty fondy, které máme k dispozici, budou opravdu využity eh, co nejvíce. To znamená, že se snažíme eh, zlepšit celou eh, společenskou situaci a také situaci na pracovním trhu. Proto v nás buzují určité obavy právě ta pravidla týkající se ex ante podmíněnosti, protože eh, tady jde také o určitá, určitá pravidla, která souvisí vlastně i s pravidly využívání eh, veřejných rozpočtů v souvislosti eh, s využíváním evropských fondů. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že mnoho členských států je v tuto chvíli v krizové situaci, to znamená, že makro makroekonomické podmínky jsou velmi složité, krize trvá. A ve chvíli, kdyby mělo dojít v podstatě ke snížení nebo ke redukování některých zdrojů z politiky soudržnosti, tak to by samozřejmě všechno mohlo mít extrémně negativní dopady. Byl by to v podstatě takový začarovaný kruh, kterému se musíme vyhnout. To znamená, že bychom byli opravdu velmi rádi, kdybychom se na to mohli podívat více do hloubky, abychom našli společná rozumná řešení, tak abychom opravdu i nadále spolupracovali, vzájemně eh, spolupracovali, tak abychom se nepotýkali s nezájmem ze strany evropských institucí. A proto já bych byl velmi rád, abychom se ještě jednou podívali na všechna ustanovení paktu stability, protože jsou zcela zásadní. V souvislosti s těmito fondy, jak jsem již říkal na začátku, eh, je třeba říci, že je třeba je vnímat jako integrační nástroje. Nástroje nezbytné pro integraci, tak abychom opravdu, eh, abychom mohli redukovat ty negativní dopady eh, hospodářské krize, o kterých hovořil také můj řecký kolega. Děkuji, Lotyšsko. Paní Tana Reznice Osola. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem ráda, že mohu přednést naše stanovisko. Největší výzvou pro EU je zajistit stabilní růst všech členských států. A samozřejmě, že právě fondy soudržnosti jsou zásadním nástrojem k dosažení tohoto růstu. Proto je důležité soustředit ty zdroje, propojit je a navázat je na výsledky. Je pochopitelné, že národní finanční zdroje nemohou být pouhým spolufinancováním aktivit z unijního rozpočtu. Potřebujeme mít nejdříve velice jasný plán, který stanoví, jakým způsobem může národní rozpočet doplňovat celoevropský projekt a zdroje se evropské pokladny. Princip fondu soudržnosti spočívá v tom, že chceme zajistit vyrovnání všech regionů mezi sebou, tak aby ty zaostalejší regiony dokázaly dohnat to, v čem zaostávají. Není tady ale jedno univerzální řešení. Vyslovujeme se pro flexibilitu a pro uh, zohledňování národních zájmů a priorit jednotlivých členských států, zejména v případech, kdy parlament se chová politicky odpovědně a je tam společenská vůle. Lotyšsko má své problémy, ale zároveň dokázalo všem, že je schopno se dostat vlastně samo z té krize let 2008-2009. A právě díky moudrému využívání unijních prostředků. Na další programové období jsme vypracovali a schválili si eh, vlastní rozvojový plán. Parlament tedy přišel s dokumentem koncepčním, který navazuje na Evropu 2020. A v rámci tohoto plánu máme určitou strategickou představu, která se zakládá na analýze potřeb, a na řešeních. Tady chci zdůraznit, že investice do infrastruktury jsou už navázány na dlouhodobé výsledky. A proto apeluji na to, aby tyto národní zájmy už byly rovněž i nyní brany v úvahu a doufám, že budeme dobře spolupracovat s Evropskou komisí při vyjednávání smlouvy o partnerství a že těch fondů budeme schopni začít využívat co nejdříve. Děkuji a jako poslední za Národní parlamenty v prvním kole z Chorvatska pan Jazeto Pandek. Prosím. Děkuji, prosím, zahvaljujem na pozivu. E, u prvom redu zaželio sam se javiti za raspravu ponukom govorima gospodina Karoblisa i gospodina Hana. Svojim govorima postavili su... Děkuji. Myslím, že předřečníci v podstatě už zde vylíčili způsob, jak by měla vypadat politika soudržnosti do budoucna a čím by se měla řídit, zejména z pohledu například energetické nezávislosti EU. Já jsem zde z toho členského státu, který přistoupil velice nedávno k EU. Dovolil bych si proto zde nastínit chorvatské priority, o níž se domnívám, že by měly hezky zapadat do těch obecných eh, rámců, o níž zde byla zmínka. Politika soudržnosti z našeho pohledu by rozhodně měla mít vliv na hospodářský vývoj z pohledu tvorby pracovních míst. Priority by měly patřit projektům, které generují pracovní místa. Díky tomu jsme pak schopni zabránit tomu odlivu mozku, který se týká rozhodně i Chorvatska. A přispějeme k růstu HDP, což prospívá nejen tomu, kterému českému státu, ale i celé EU. Může se jednat o strukturální projekty, ale může se jednat i o produkty, které vytvoří podmínky pro hospodářský růst a pracovní místa. Když se zmiňujeme o energetické nezávislosti EU, tak tam se určitě všichni shodneme v tom, že je to potřeba. O tom není pochyb, ale samozřejmě, že je mnoho způsobů, jak toho dosáhnout. Jeden ze způsobů je více zdrojů, zejména zemního plynu. Já se zde zmíním o tom, že právě Chorvatsko buduje na ostrově Krk zařízení na e, tvorbu e, LPG, tekutého plynu, což by se mohlo stát dobrou cestou, překladištěm tohoto plynu směrem do EU a tady bychom rovněž měli mít možnost čerpat z fondu soudržnosti, který by samozřejmě měl těsně nasměrovan. Pane komisaři, ale ještě předtím Petr Luhan z Rumunska z Evropského parlamentu. Aha, poté. Děkuji, Děkuji mnohokrát, využívám, děkuji. využívám příležitosti, že tady máme pana komisaře a že máme možnost, které si nesmírně vážím, abychom mohli hovořit o, se zástupci národních parlamentů o politice soudržnosti. Vidíme, že jedeme takové obecné, tak všeobecné linie v tomto ohledu. Já jsem slyšel mnoho o možných dopadech, o možných efektech i ze strany senátorů a poslanců z národních parlamentů. Podle mého názoru jsme ovšem slyšeli příliš málo o příčinách. Například proč je tak nízká míra absorpce v některých zemích. A já dám jako příklad mou zemi, hovořím za Rumunsko. Nebo v tomto ohledu my si stojíme velice špatně. Jednou z příčin je skutečnost, že lidé nevědí, že jsou způsobilí přijímat peníze na nejrůznější programy na národní úrovni z Bruselu. To znamená, informační proces, proces dávání lidem informace se liší v jednotlivých zemích. Já osobně jsem v Rumunsku provedl informační kampaň v posledním období 2007 až 2013, ale to byla jenom malá kapka na horký kámen. Co to znamená? Znamená to, že komise a národní parlamenty, zejména národní vlády, by měly učinit daleko více v tomto ohledu, aby informovali občany a aby je zároveň motivovali, aby psali projekty. To je podle mého názoru krok, který musíme učinit, na který musíme hledět všichni jako na prioritu. Eh, druhý aspekt, o kterém se chci zmínit, jsou veřejné akvizice. Nejenom v Rumunsku a v nových zemích je toto problém. 43% podle posledních analýz, tedy 43% důvodů, proč je míra přijímání peněz na tyto programy v jedných zemích Tady se nám ještě nepodařilo etablovat zásadní jednotné směry ve všech, a zavést je ve všech členských státech takovým způsobem, abychom měli konkrétní a bezpečný rámec jednak co do toku evropských peněz, ale jednak co do užitečnosti použitých peněz. A měli bychom tady hovořit o těchto dvou prioritách. Vy jste hovořil o ex ante kondicionalitách, ale velice obecně. A proto mám jednu velmi konkrétní otázku na vás, pane komisaři. Jak se domníváte, mohou udělat jednotlivé země pokrok z těchto dvou eh, pohledů a co proto udělá komise? Děkuji floor now to Commissioner. Děkuji a slovo má pan komisař Hahn a potom samozřejmě i ostatní panelisté, pokud by chtěli. Musíme všichni hovořit velmi stručně, omlouvám se vám. Um, um, v první řadě bych rád připomněl, že tu politiku jsme pozměnili takovým způsobem, aby i z toho současného hlediska ty investice do infrastruktury byly opravdu srdcem celé strategie. To znamená, že to, eh, že chceme podporovat ekonomiku, neznamená, že nechceme investovat do infrastruktury. Když bych se podívali eh, eh, do Lotyšska a já tu celou, celý ten diskurs znám, jeden z důvodů, od vlivu lidí je vlastně nedostatek eh, příležitostí, nedostatek pracovních eh, příležitostí. A pokud budeme chtít eh, zajistit, aby lidé zůstávali ve svých státech, tak budeme muset zajistit, že tam budou vytvářena nová pracovní místa, to znamená podporovat podniky, to znamená tak, abychom opravdu postupně mohli také navyšovat průměrnou mzdu. Eh, to znamená, že eh, ve chvíli, kdybychom hovořili pouze o infrastruktuře, tak by to bylo málo. Musíme se opravdu vypořádat s oběma těmito záležitostmi. Když tak naslouchám kolegům z Řecka a jiných států, tak chci říci, to je přesně ten důvod, proč se snažíme hovořit o věcech, jako je například Smart Specification a Cluster. To znamená, že chceme přesně vědět, jaké příležitosti nabízí jednotlivý, jedno, nabízejí jednotlivé regiony tak, abychom opravdu zajistili opravdu vytváření nových pracovních míst. Přesně o tom to je, přesně o tom to je, dát lidem perspektivu do budoucnosti, zajistit, že budou moci zůstat ve svém regionu, v místě, kde chtějí žít, kde se narodili a kde také budou chtít zemřít. To znamená zajistit, že i jejich děti budou mít v tomto místě, kde žijí, nějakou perspektivu do budoucna. A když se můj krajan ptal na ty ukazatele, ano, máme, máme ukazatele a budeme je využívat. Eh, jsou to ukazatele, které zcela jasně měří ty prvky, o kterých vy jste hovořil je to třetí pilíř eh, této nové politiky. To znamená, že se chceme dohodnout na kvantifikovatelných výsledcích, výsledcích pro každé jednotlivé období. Tyto výsledky budou zveřejněny, budou veřejné, to znamená, každý občan se na ně bude moci podívat, bude moci se podívat na to, zda to funguje či ne a pokud by to nefungovalo, tak eh, samozřejmě bude moci přijít s novými iniciativami, eh, s čímkoliv. To znamená, že tady chceme zajistit zajistit absolutní transparentnost, která by i nadále měla eh, navýšit důvěryhodnost v evropské politiky. Co se týče podmíněnosti ex ante, tak tady nesmíme směšovat dvě věci. Makroekonomické podmínky výkon jednotlivých regionů. To ale nemá co dočení s makroekonomickou podmíněností. Ve chvíli, kdy hovoříme o makroekonomické podmíněnosti, tak ta souvisí s výkonem jednotlivých členských států v průběhu toho období. A když se podíváte na tu míru kofinancování, to je 50 až 95 V Itálii v některých eh, regionech je to 50 a více. A pokud makroekonomický výkon eh, členského státu ne není v takové situaci, že si nemůžou v podstatě dohodnout, že si nemůžou dovolit vlastně toto kofinancování, e, i když jde v podstatě o tu nejlevnější metodu, no tak je třeba na to najít nějaké řešení. To znamená, je třeba najít nějakou příležitost pro tento členský stát. Ale jak jsem již říkal, jak už jsme to několikrát zdůrazňovali i zde v Evropském parlamentu, makroekonomická podmíněnost je opravdu ten poslední možný nástroj ve chvíli, kdy zjistíme, že e, žádné jiné nástroje nejsou vlastně pro tento jednotlivý členský stát e, použitelné. Makroekonomická podmíněnost je uplatňována, samozřejmě, že tady mezi tím ještě e, nastoupí nebo se hrají roli spousta jiných nástrojů. A tady samozřejmě je třeba zajistit také, že jsou přijímána ta správná opatření. A co se týče HDP a jiných statistických údajů, jak se ptala paní Denkr z Dánska, nikdo není opravdu šťastný z toho, že HDP se v podstatě používá jako jediné rozhodné kritérium ve chvíli, kdy eh, děláme výpočty. Nicméně doposavat se nám nepodařilo dojít k nějaké schodě mezi členskými státy ohledně dalších doplňkových ukazatelů. Když by například nějaký členský eh, stát souhlasil s tím, že jako ukazatel bude vnímána vysoká eh, eh, nezaměstnanost tak eh, tady na druhé straně máme jiné členské státy, které jsou čistými pláci, kteří v podstatě s tím nebudou souhlasit. To znamená, že tady ty perspektivy, ten pohled každého jednotlivého členského státu na tu věc je jiný. V tuto chvíli jediný, jediný ukazatel, na kterém jsme se mohli shodnout se všemi členskými státy, je HDP. Samozřejmě, že se o tom neustále hovoří, neustále se o tom vyjednává, protože bychom chtěli pracovat také s jinými nevidíme ukazateli, které by lépe odrážely tu současnou situaci, ale v tuto chvíli je ta situace taková. To znamená, že v tuto chvíli samozřejmě pracujeme na tom, jakým způsobem bychom mohli zohledňovat také jiné ukazatele, na kterých bychom si eh, shodli. V souvislosti s tím, co říkal náš chorvatský kolega, a to mi v podstatě dává také příležitost um, o tom hovořit. Například ten skapalněný zemní plyn. Já vím, já vím, že na ostrově Grip eh, vznikla tahle myšlenka, že by tam bylo něco podobného, také na Kupru na, eh, ve, Slovi, ve Slovensku, to je vlastně blízko trestu. Tam se hovoří také o vytvoření tohoto terminálu. Já si myslím upřímně, že pro jeden region jeden takovýto terminál stačí. Musíme najít nějaký způsob eh, dohodnout se na tom, abychom se dohodli na to, kde ten terminál bude. Samozřejmě, ve chvíli, kdy hovoříme o, o jaksi subvencích nebo o, o zdrojích e, z Evropské unie, e, tak e, samozřejmě nebudeme nikdy moci ospravedlnit to, že máme tři terminály, které jsou od sebe vzdálené 100-150 kilometrů. Tady ta kritéria způsobilosti nestačí, protože tady samozřejmě potřebujeme také propojení s pevninou. A kdo za to bude zodpovědný, kdo to zaplatí. To znamená, tady je spousta otevřených eh, otázek, které vlastně musí být vyjasněny, ale to je něco, co musíme udělat a je to také součást naší politiky. Eh, samozřejmě, zeptejte se, eh, zeptejte se Chorvatska, Slovenska a Itálie, prostě, nebo požádajte je, aby se snažili mezi sebou nějak dohodnout, tak a aby do toho nemusela eh, zasahovat komise jako arbitr. Ale samozřejmě je velmi důležité o tom hovořit, je důležité se snažit najít nějaké řešení. A ještě jednou, ještě jednou vám opravdu děkuji za všechny vaše připomínky, otázky, za vaší angažovanost, eh, protože ta je zcela zřejmá. A já eh, se vás ještě jednou ptám i v souvislosti s tím, co říkal můj eh, krajan. Dohody o partnerství, eh, o těch nelze pouze <laughs> hovořit. Chceme, aby byly přijímány i ze strany národních parlamentů. Samozřejmě, že vždy ten prostor pro zlepšení je velký v tomto, eh, v tomto smyslu, ale my už jsme to tady odsouhlasili a doufáme, že to bude opravdu zcela jasná eh, příležitost eh, do budoucna. V tuto chvíli dávám slovo panu Raimundasovi Karoblisovi. Děkuji. Ne panu Soty Ropoulosovi. Jednu krátkou poznámku. Pan doktor Pirkhuber zmínil mou vlast a já naprosto souhlasím s tím, co tady řekl. Domnívám se, že hovořil o roli politiky soudržnosti pro zakládání malých a středně velkých podniků a vyzdvihl jejich význam. A zmínil se o tom jako jeden z cílů politiky soudržnosti. Naprosto s vámi souhlasím. Děkuji. Děkuji a tímto bychom mohli ukončit eh, ten první blok a v tuto chvíli potřebujeme půl minuty na to, abychom se tady eh, vyměnili na panelu, ale prosím vás, abyste nám neutíkali. Za chvíli začneme. sorry, those of you who would like to... Omlouvám se, omlouvám se, ale všichni, kdo se chtějí účastnit ještě toho našeho druhého odpoledního bloku, tak eh, zaujměte svá místa, prosím, abychom mohli začíst a v tuto chvíli budeme hovořit o eh, výzvách, které jsou přímo spojené s prováděním a ráda bych začala eh, se zástupcem generálního ředitelství Regio s panem Nelmuncem Popencem. Děkuji, paní předsedající, děkuji za pozvání na takto důležité zasedání a i sám vítám zástupce národních parlamentů. Přítomnost těchto zástupců zde, jak už bylo řečeno, to nebudu opakovat, je nesmírně důležitá, ale chci potrhnout, že my jsme samozřejmě velice vděční parlamentu i radě za přijetí eh, toho základu pro regulační rámec. To je právě způsob, jakým se nyní otevírá možnost přijímání těch programů členskými státy, rozdělování finančních prostředků a nemusím připomínat, že nyní musíme intenzifikovat bilaterální práci na úrovni státu i regionu. Je to obrovský kus práce, abychom se přesvědčili, že máme programové dokumenty už nyní k dispozici, které mohou konkrétně vést k provádění strukturálních eh, programů spolufinancovaných a cílem je abychom už s těmi investicemi začali v roce 2014, což ale znamená, že musíme velice intenzivně spolupracovat. Pár slovy vysvětlím, kam jsme se dostali. Nařízení sice bylo přijato a pravděpodobně bude zveřejněno krátce před eh, svátky vánočními. Komise víceméně s tím počítala, uvědomovala si, že to nějakou dobu potrvá. Už před rokem až dvěmi jsme všem členským státům uh, Eh, opakoval, že je třeba k tomu přistupovat proaktivně, nečekat, až to nařízení přijde, ale už si začít rozebírat, v čem spočínají, spočívají jejich priority z pohledu spolufinancování, i když třeba konkrétní peněžní částky ještě nevědí, neznají, ale podívat se do svých regionů a navázat neformální dialog. Tedy služby komise, a to integrovaným způsobem, už tehdy um, se zabývali právě eh, v tom nařízení o tom společném eh, poskytování tím komplexním přístupem. My jsme to vše rozeslali členským státům právě s těmi pěti tématy, kterých, eh, která se těch fondů týkají, aby nám řekli, kde jim něco schází, kde jsou mezery, v čem spočívají jejich priority z pohledu vynakladání finančních prostředků na období 2014 až 2015. A tady musím říct, že opravdu většina českých států to vzala vážně. Sešli jsme se s různými orgány, zprávy, které odpovídají ať už celostátně nebo regionálně za další programové období konala se celá řada schůzek v každém členském státě a musím zde říci, že opravdu věřím a Zdá se, že opravdu dojde k tomu, že většina členských států bude schopna předložit své prvé eh, partnerské smlouvy, ty smlouvy o partnerství, už na začátku příštího roku. Což by mělo znamenat, že se to v prvním kvartále příštího roku podaří vše schválit. Nicméně chci vám připomenout, že opravdu každý členský stát musí vypracovat eh, vyzrálou, dobře propracovanou tu partnerskou smlouvu, která vezme v úvahu vše, co zaznělo v tom prvním kole naší diskuse zde. To znamená, každý členský stát musí mít tu smlouvu o partnerství. A kromě toho navíc, každý členský stát už musí mít nakoncipovány nejméně tři programy. Některé členské státy se rozhodly pro regionální programy a v takovém případě jich musí být dokonce i více. Celkem tedy hovoříme o 28 smlouvách o partnerství a přes více než 350 a vlastně více než pěti z těch programech, když se podíváme na všechny fondy celkově. Je to tedy obrovský úkol. Ale musíme to říct na rovinu. Kvalita je zde tím, co ovšem rozhodne. Chceme se soustředit na to, aby ty programové dokumenty měly odpovídající kvalitu a aby zračili tu podmíněnost, jak jsme se o ní zmiňovali v prvním kole tady této diskuse. Ehm, v čem spočívá ta výzva? Ehm, investování do budoucnosti. Jak už jsme řekli, chceme odejít od čistě přístupu z pohledu vstřebávání prostředků. Chceme se naopak soustředit na investice do programů, které budou mít konkrétní vliv na růst a zaměstnanost. A chceme podporovat ty strukturální iniciativy v členských státech, které podporují udržitelnost, růst a tvorbu pracovních míst. Přejeme si, aby každý členský stát přišel na to, v čem má konkurenční výhodu, v jaké oblasti by měl investovat, aby využil této konkurenční výhody. A právě samozřejmě proto přicházíme s tou podmíněností ex ante. To slovo zde zaznívá pravidelně eh, na tomto našem zasedáním. Ale já musím ještě jednou zdůraznit, že ta podmíněnost ex ante je absolutně nutná. Je nutné splnit ty podmínky, abychom byli oprávněni k těmto prostředkům. My se tím vlastně učíme od těch předchozích eh, etap. Někteří z vás zmiňují eh, horizontální uh, Eh, podmíněnost, čili transpozice směrnic, eh, připravenost infrastruktury a tak dále. Ale my pak máme u každé politiky určité konkrétní um, další kritéria, čili smart grid, strategie, propojenost dopravy. A o tom se nedá debatovat. To vše musí být na místě, než do toho pole potečou investice. V opačném případě ohrožujeme efektivní využití prostředků z kapes daňových poplatníků. A komise opravdu bude omezovat finanční prostředky v těch oblastech, kde ke splnění těchto podmínek docházet nebude. My jsme s každým členským státem vše podrobně probrali a ano, slyšíme ty apely na to, aby flexibilita byla k dispozici. Ale to, že ty fondy budou potenciálně dostupné ve všech možných oblastech, což často je důležité z politického pohledu, vlastně zde by neměl mít místo, protože v době, kdy máme omezené prostředky, v době krize, se musíme opravdu soustředit na to, na čem záleží. Máme určitý rámcový dokument, který nás vede, který musíme eh, vzít jako platné vodítko. A další věc orientujeme se na výsledky. To je nový prvek a velice důležitý prvek v tom novém regulativním rámci, protože celá logika vlastně je posunuta už na novou úroveň. My chceme vědět, jakých výsledků využití našich fondů dosáhlo, budeme mít velice přesné ukazatele, budou muset být velice praktické a budou muset umět něco změřit, tak, abychom byli schopni říci, ta část programu v tomto programovém období vykazuje slabiny, tam se nám to musí podařit nejdříve spravit, než začneme utrácet více peněz na to tež. Což je právě takovým předpokladem aby v tomto rámci vše fungovalo správně, abychom věděli, že když na něco ty prostředky vynaložíme, tak oni přinášejí i své plody, jinak neschválíme další e, prostředky do stejného programu, případně podobného. A to budou zročit i ty smlouvy o partnerství. Cíle ty budou ve všech e, zakotveny, ve všech programech a tam to bude záviset na tom, jak bude členský stát či region s námi spolupracovat, jak bude přicházet s pracovními verzemi, případně konečnými verzemi dokumentů, ze kterých si uděláme obrázek. Tady musí sehrávat důležitou úlohu právě národní parlamenty na této etapě. My už jsme o tom hovořili. Podmíněnost ex ante obvykle vede k nutnosti přizpůsobit legislativu, čehož se musí ujmout národní parlament ale zároveň si musí každý parlament rozebrat své priority. My nyní máme v těch nařízeních zakotvenou zakotven princip partnerství, ale zároveň to nebrání parlamentu rozjet celonárodní debatu o tom, co by mělo být prioritou pro další programové období. Já jsem dnes ještě něco chtěl říci, ale tím, že už nemám čas, tak se omezím a odpovím na otázky. A nyní paní Virginia Baltrajtiene po Normoncovi, kterému děkuji. Prosím. Gerbimoji komiteto, pirmininkė, gerbimi kolegos. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Já bych opravdu velmi upřímně poděkovala paní Danutě Hübner za pozvání na toto setkání a vlastně všem za tu možnost, že zde dnes mohu hovořit. Myslím si, že aktivní dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty je něco velmi pozitivního pro všechny, protože všichni chceme, aby politika soudržnosti byla prováděna co nejlépe. Já jsem také velmi ráda, že máme podporu generálního ředitelství regionu, protože tady hovoříme o velmi dobré politice, která podporuje vytváření pracovních míst, podporuje inovaci, eh, vědu a výzkum a další. Samozřejmě, že předsednictví eh, představuje zcela zásadní výzvu pro všechny politické aktéry, včetně úředníků. 28. listopadu, 25. listopadu proběhlo eh, setkání ve Vilniusu a byly to, bylo to setkání eh, předsedů environmentálních eh, výborů a environmentálních eh, institucí. Šlo v podstatě o makro, makroekonomické podmínky, o kterých jsme hovořili. A já také děkuji eh, paní Danutě Hübner a panu komisaři za velmi dobré eh, příspěvky. Lisabonská smlouva v podstatě je základem pro lepší účast občanů Evropské unie a také nastavuje lepší vztah mezi institucemi Evropské unie a občany. Eh, role Evropského parlamentu je také posílena díky této smlouvě. A co se týče víceletého finančního rámce a možnost součástí eh, spolurozhodování. Tak to je něco, eh, co musíme v každém případě využít. Musíme se celého toho procesu účastnit více aktivněji. Národní parlamenty se mohou stát opravdu klíčovými eh, partnery pro Evropský parlament a pro ostatní evropské instituce i v souvislosti s vytvářením a formulováním politiky soudržnosti a dalších politik. To znamená, že musíme využívat formální a neformální konzultace více než v minulosti oblasti. Vidíme, že v tuto chvíli dochází k aktivním vyjednáváním na různých úrovních, hlavně v souvislosti s výzvami, eh, které představuje politika soudržnosti. Musíme udělat všechno pro to, aby výsledky těchto vyjednávání byly co nejlepší, abychom to nejlépe naprogramovali pro období pro rok 2014 a 2020. Je třeba samozřejmě zahodnotit současné eh, programové období, které se blíží ke svému konci. Je třeba se podívat na ty problémy, které, byly, které bylo nej, nejtě, eh, eh, nejtěžší překonat. Je třeba podívat se na všechny ty výzvy, se kterými jsme se potýkali. Samozřejmě je třeba zajistit také dobré hodnotící a kontrolní systémy, které zajistí správné využívání těchto prostředků. Chci říct, říci, že litevský eh, parlament eh, v tom programovacím období 2007 až 2013 vlastně eh, odsouhlasil pokyny pro a celé to programovací období 2007 a 2013 v souvislosti s čerpáním eh, zdrojů. Eh, v tomto dokumentu se minimálně hovoří o těch eh, hlavních strategických bodech, které jsou zásadní pro posílení a podporu litevského hospodářství. To znamená, to mimo jiné souvisí i s, kom, s, jaksi, s velmi konkrétními zprávami o konkurenceschopnosti. A v rámci rámci toho získáváme také eh, zcela jasné srovnávací tabulky, níž jsou údaje zcela jasné a předem dané údaje o e, úspěchu těchto jednotlivých e, programů. A i díky tomu můžeme v podstatě vykonávat e, lepší kontrolu. To znamená, že strukturální podpora při, této, při tomto provádění byla velmi důležitá. V tuto chvíli členové litevského parlamentu i díky tomu mohou v rámci speciálních jednání a na základě těchto konkrétních zpráv hodnotit hodnotit a monitorovat eh, situaci. My si také eh, my velmi aktivně nasloucháme prezentacím, které představují tyto zprávy. A samozřejmě je důležité eh, a dochází také k tomu, že politikové jsou velmi aktivní a jsou eh, opravdu i velmi aktivně naslouchají. To znamená, že já bych v tuto chvíli možná řekla něco o výzvách, eh, se kterými se potýkáme. V první řadě vidíme, že tady dochází možná občas k překrývání pravo pravomocí eh, ze strany eh, různých aktérů, různých výborů eh, místních a regionálních institucí. A to je možná i překážkou pro monitoring. Občas také chybí politická vůle pro přijímání rozhodování v této oblasti. Také vidíme, že i v souvislosti s tímto tématem existují velmi rozmanité názory. Co se týče postupu v rámci politiky soudržnosti, tak ty jsou opravdu velmi komplexní. Ta administrativní zátěž je velmi velká a to množství požadovaných dostupných informací je opravdu enormní. Já jsem opravdu velmi ráda, že také věnujeme velmi mnoho pozornosti eh, příspěvkům těchto projektů, eh, zcela přímým příspěvkům pro eh, naše obyvatele ve chvíli, kdy ten způsobilý projekt vypadá eh, chytře a inovativně, nicméně přesto ty výsledky nejsou ideální, tak je třeba se setkat s představiteli, eh, kteří jsou zodpovědní za to provádění toho projektu, abychom zjistili, co se děje. To znamená, že nepotřebujeme pouze fyzické ukazatele, potřebujeme také zhodnotit ten dopad na celou společnost. Musíme si uvědomit, že ten projekt je vnímaný ještě jiným způsobem z jiné perspektivy. A myslím si, že politika a soudržnosti se více bude soustředit na ty kvalitativní eh, ukazatele a jejich kontrolu. Eh, monitoring se také bude muset eh, opravdu velmi pozorně věnovat hodnocení dopadů a bude se muset soustředit na to, jak eh, probíhá to provádění a jaké dopady má toto provádění na dosahování cílů. Eh, ta budoucí politika soudržnosti má k dispozici všechny nástroje, všechny nástroje, které umožní opravdu lépe monitorovat celou situaci ty hodnotící ukazatele budou také podporovat disciplínu, ale je třeba se také zamyslet nad tím, jak jsme vůbec k těmto nástrojům přišli. Díky tomuto mechanismu eh, různých nástrojů si myslím, že i Evropský parlament se bude moci celého toho procesu účastnit aktivněji. A jak to lze ještě všechno zlepšit? Potřebujeme samozřejmě jasný monitorovací systém na národní úrovni. Potřebujeme zcela jasně určit, jaké pravomoce a zodpovědnosti budou mít jednotliví aktéři postupy je třeba zjednodušit. Potřebujeme zcela jasná schémata pro administrativní zprávu a řízení. Potřebujeme také specifické pravomoci a kompetence pro specializované parlamentní výbory. Kromě toho, specializované eh, výbory a rady se musí soustředit na otázku identifikace hlavních eh, cílů. Potřebujeme také zajistit parlamentní eh, kontrolu a to i v jaksi těch přechodných fázích nebo v průběhu celého projektu je třeba opravdu hodnotit ten příspěvek tohoto projektu pro celou společnost. Je třeba samozřejmě eh, mm, zajistit spolupráci mezi institucionálními eh, partnery a dalšími, protože samozřejmě členové národních parlamentů jsou zástupci svých občanů, protože byli zvoleni svými občany a chtějí pro své občany to nejlepší. Musíme zajistit, aby zdroje, které bude Evropská eh, unie poskytovat, byly využívány správným způsobem. Je třeba, aby se toho plánovacího a programovacího postupu účastnili i místní lidé. Je třeba opravdu zajistit, aby tito lidé z místní úrovně se stali i součástí těch kontrolních procesů. Nesmíme, jak jsem již říkala, se soustředit pouze na ty statistické a fyzické eh, ukazatele. Je třeba se podívat ještě na výzkumy veřejného eh, Eh, mínění a je třeba opravdu všechno šít na míru jednotlivých eh, regionů je třeba také zajistit výměnu osvědčených eh, postupů. Potřebujeme cílená setkávání, potřebujeme konference, potřebujeme formální, neformální schůze. Toto všechno bude hrát velmi důležitou rolu, protože úspěšné provádění politiky soudržnosti bude vycházet z našeho postoje, z našich eh, stanovisek, z naší angažovanosti. A samozřejmě i tady je zodpovědnost národních parlamentů velmi velká. A ještě jednou vám děkuji za to, že jste mě při, eh, přizvali na vaše setkání a že jsem mohla vyjádřit své své názory, které souvisejí s tímto velmi důležitým tématem. A také se těším na to, že si vyslechnu ještě další velmi zajímavé názory. Děkuji. Eh, Děkuji. A nyní pan Ioannis eh, Kefalogianis z řeckého helenského parlamentu. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, že jste uspořádala tuto akci a že se smím vyjádřit stručně o úloze parlamentu, řeckého parlamentu ve vztahu k eh, unijní politice soudržnosti a nyní už řecky. Řecké hospodářství se vyvíjelo po desetiletí a dnes je důležité, aby tvar politiky soudržnosti byl eh, tak utvořen tak, abychom znovu Evropu sjednotili. Dám vám příklad. V Řecku je tomu často tak, že se e, například DPH e, snižuje. E, z roku 95 na rok 2011 došlo k desetiprocentnímu snížení. Zde sehrává důležitou úlohu Evropský parlament u vyjednávání pro politiku soudržnosti na nové programové období do roku 2020 a Ehm, nakonec po vyjednávání bude evropským regionům přiděleno celkem přes 325 miliard eur. V Evropě je to důležité, aby ty prostředky šly zejména do investic. My jsme sestavili seznam priorit z pohledu, priorit z pohledu realizace a um, vstřebávání těchto prostředků. V roce 2014 až 2020 toho musíme využít tak, abychom využili jedinečné šance poprat se s problémy, které eh, vznikly eh, v souvislosti s hospodářskou krizí a orientovali naši společnost, zejména v regionech, opravdu do budoucnosti. Nejdůležitější cíl pro Řecko na to programové období, o němž je řeč, spočí spočívá v tom, abychom co největší možnou měrou zajistili atraktivitu různých odvětví pro soukromé podnikatele. Chceme vytvořit správné podmínky k tomu, aby se blahobyt zakládal na stabilním ehm, na, na stabilním základně, chceme vést k lepší kvalitě života a rovněž chceme obohacovat eh, naše řecké hospodářství. Období 2014 až 2020 eh, má být eh, probíhat pod znamením redukce nezaměstnanosti, zvyšování hospodářské soutěže, konkurenceschopnosti tedy řeckých podniků, ale při tom, že budeme dbát na uh, vytváření sociální rovnosti. To je vlastně v současné době jedna z největších překážek. Jinými slovy, máme pět priorit pro financování, se kterými jsme předstoupili před komisi. Jedná se o konkrétní tematické okruhy. Za prvé, posílení konkurenceschopnosti, zejména u malých a středních podniků. Musí tam zavládnout nový podnikatelský duch. Chceme vytvořit lepší přidanou hodnotu v ve vnitrostátním měřítku. Řečník, eh, řečník je požádán, aby eh, četl trochu pomaleji, pokud tedy musí číst. Dobrá. To je tedy ta první priorita, nejdůležitější. Souvisí zejména s tím, že chceme se zaměřit na nový model vývoje. Pak specializace, například na eh, dopravu, eh, ať už místní nebo dálkovou. Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace, to je další záležitost. I zde se jedná o nezanedbatelnou prioritu společně s bojem s dopady krize, tedy chudobou a nezaměstnaností. Chceme provádět cílené politiky, abychom zkusili uh, se zbavit negativních jevů na pracovním trhu. Víme všichni, jak současná situace dopadá, zejména na nezaměstnanost mládeže. Tam eh, potřebujeme právě mladým lidem pomoc. V politickém rámci vše musí být velice kvalitně naplánováno, abychom z toho eh, měli opravdu kvalitní nástroj pro rozvojovou politiku. Jsme si vědomi, že musí dojít k zlepšení efektivity řeckého systému vzdělávání. Eh, chceme, aby se lidem, kteří se vzdělávají, eh, takové vzdělání pak do života opravdu posloužilo, aby získali práci. My chceme vytvářet pracovní místa i chceme mít dispozici nástroje pro boj s nezaměstnaností. Další boj, ochrana životního prostředí. Naše politika by měla být přátelská životnímu prostředí. Uh, chceme podporovat ta hospodářská odvětví, která nevytvářejí příliš CO2, chránit eh, jak zdroje přírodní, tak i naše národní památky a posloužit i zdraví naší společnosti. Chceme se zaměřit právě na nové energetické zdroje a na energeticky úsporné podnikání. Ochrana životního prostředí, ochrana přírodních zdrojů je důležitou oblastí dalšího rozvoje. Další tematická priorita to je demodalizace případně doplnění infrastruktury, u níž záleží eh, v tom kterém státě. V Řecku se jedná o různé typy dopravy, kde se musíme posunout kupředu eh, když hovoříme například o městské dopravě, tam je rozhodně eh, hodnotné, když se podaří využívat více kolejové dopravy a vytvářet udržitelné podoby dopravy v souladu s ochranou životního prostředí. S touto tedy prioritou, kterou jsem se zmínil. Energetická politika tam se musíme zaměřit nejdříve na využití svých eh, řeckých eh, skladů nebo způsobu, jak eh, energii uchovávat, abychom si ji mohli i dovážet z různých zdrojů. Snažíme se modernizovat naši energetickou strukturu. Platí to jak o elektřině, tak o plynovodech a pokud se podaří energii spořit, tak to prospěje spotřebitelům. Bylo by dobré, kdyby spotřebitelé dokázali lépe využít místních zdrojů energie, kterou mají případně v současství. Další priorita pro financování z pohledu řeckého parlamentu je jednak podepsání té smlouvy o partnerství na nové programové období 14 až 20, ale zároveň i zlepšení efektivity jak samozpráv na úrovni obcí a regionu, tak i národních politických e, a správních orgánů. E, všechny prostředky, které vyplývají z těch e, programů, by měly být prováděny v souladu s politikou přátelskou vůči životnímu prostředí, podporou zaměstnanosti a růstu. Programy musí být prosazovány na více úrovních. Vážení zhromáždění důležitým faktorem uplatňování všeho, co jsem zde eh, řekl a vyjmenoval, je součinnost všech, kterých se to týká a rovněž i skutečnost, že by se všichni měli cítit za tyto cíle odpovědní, měli by všichni se stát jejími vlastníky. Díky tomu se pak podaří vybřednout z jakýchkoliv problémů a s úspěchem tyto cíle prosadzovat. V opačném případě se nám té evropské přidané dohody nemusí um, podařit dosáhnout. Uh, rozvoj eh, například udržitelných pracovních míst v oblasti inovace a výzkumu. Tam právě evropské fondy jsou často zásadním prostředkem k dosažení zapojení malých středních podniků. Nezapomínejme ale ani na e, význam makroregionu. Tam musíme mít takovou strategii, která bude řešit komplexním způsobem sociální a hospodářské problémy v širším kontextu. Proto potřebujeme spolupracovat i v rámci těchto makroregionů na úrovni jak hospodářské, tak sociální. Proto vítáme stanovisko Evropského eh, výboru pro hospodářství a sociální záležitosti, kde se eh, týkalo stanovisko strategie pro makroregiony ve Středomoří. Tento rámec, který je zde vytvářen, A jeho úspěch samozřejmě velkou měrou souvisí eh, s tím, jak se k němu postaví evropští občané. Evropský parlament eh, vsadil vše na to, aby se cíle mohly přetavit v realitu a aby občané nyní už byli na tahu a byli schopni eh, v rámci těchto programů přispět svým dílem. Já se domnívám, pokud se nám opravdu podaří um, propagovat toto úsilí správným způsobem a vysvětlit je občanům, tak se nám zároveň podaří i to, že Evropský parlament lépe pochopí to, co se děje na nejnižší úrovni a zároveň občané lépe pochopí, oč se parlament jejich jménem snaží. Potřebujeme lepší flexibilitu při řízení krize, abychom s ní vybředli rychleji. Děkuji a nyní náš mu stálému členu eh, našeho výboru, představitel Saska Anhalská, ale zároveň eh, člen našeho výboru pro evropské záležitosti, Rainere, eh, ty už asi taky rychleji mluvit nemůžeš. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Smlouva o způsobu práce v Evropské unii eh, dává jasné cíly do strukturních fondů. Jedná se o posílení eh, soudržnosti územní i sociální. A tady hrají důležitou roli fondy v opatřeních při realizaci strategie Evropy 2020. Opatření jsou také součást jednotlivých národních reformních programů a doporučením Evropské komise. Evropské struktury, investiční fondy tedy nejsou žádným rozpočtem, kde by bylo možno libovolně se obsluhovat strategii 2020. Nibrž musí být specifickým způsobem používány k zásadním cílům Evropy 2020. Čím intenzivněji se v novém dotačním období budeme zaobírat partnerskými smlouvami, o to zřetelněji pocitujeme napětí mezi cíly Evropy 2020 a regionálními a lokálními požadavky na rozvoj. Jak by šlo eh, toto napětí produktivně využít, aby strategie Evropa 2020 přinesla eh, lepší výsledky než bývalé strategie. Je nutné zohlednit teritoriální dimenzi. Samozřejmě pojem územní dimenze musí být jasně definován abychom nehovořili každý o něčem jiném. Já pod tím choupím, chápu třírozměrnou koncepci z evropské úrovni, národní úrovně a regionální a lokální úrovně při vykonávání jejich respektivních kompetencí. První rozměr územní vyrovnání. To znamená eh, vyrovnání nerovností jednotlivých regionů pomocí strukturálních podpor a eh, při pomoci rozvoji jejich endogenního potenciálu. Druhý rozvoj to je územní integrace a ta zavazuje politické aktéry v Evropě k horizontálnímu i vertikálnímu koherentnímu vykonávání jejich kompetencí. Třetí rozměr, teritoriální zpráva věcí veřejných, vyžaduje propojení sítí soukromých eh, i eh, společe, spol, jednotlivých aktérů, kteří jsou zapojeni do této politiky. Důležité je, abychom měli takový nástroj v ruce, kde evropské cíle mohou být sladěny s požadavky regionálními a lokálními. Tady kromě společné orientace na evropská zadání je dostatečný prostor pro flexibilní, inteligentní a inovativní řešení, pro problémy přímo na místě a jejich řešení přímo na místě. Podle specifické situace je třeba, aby země a regiony nakládaly rozdílně s cíly strategie 2020. Pro státy samotné je tento proces definován jednotlivými národními programy. Pro regiony jsou dokumenty pro plánování programu, to jsou právě partnerské smlouvy a zejména operační programy, centrální pákou pro rozvíjení strategie a její zaměření na Evropu 2020. Ačkoliv Strategie Evropa 2020 se nezaobírá jednotlivými rozdíly mezi regiony, ale přece jenom musí být aplikována dle specifik jednotlivých regionů. má být úspěšná, to znamená, že jednotlivé regiony podle regionálních specifik rozdílným způsobem a rozdílným objemem mohou a musí přispět k tomu, aby byly jednotlivé regionální cílové hodnoty dosaženy. Existují různé důvody pro to, proč jednotlivé cílové hodnoty nejsou přenositelné na všechny regiony. Eh, odstup nebo rozdíl může být pro některé regiony příliš velké, podle specifických podmínek to může být třeba naprosto nereálné, aby všechny regiony dosáhly stejných cílů. Konečně existují také velmi rozdílné potenciály pro různé regiony a je jejich příspěvkem je třeba ptát se v rámci, soci, v rámci regionální soudržnosti, jak je možno vytvořit takové cíle, aby na jedné straně slabé regiony nepropadaly stále zpět a aby na druhé straně silní vyvinuté regiony mohly více než splnit cíle Evropy 2020, překročit je. Evropa, strategie Evropa 2020 v sobě skrývá určito, určité nebezpečí územní polarizace, ale to už tady dnes zaznělo. Proto v průběžném procesu programování bude nezbytné rozvíjet scénáře přizpůsobené jednotlivým regionům, které se budou snažit srovnat eh, strategii Evropu 2020 se specifikami jednotlivých regionů. My tady máme tři aspekty. První je, že ty nejsilnější regiony budou nejvíce uschopněny k tomu, aby mohly nadále vylepšovat svou pozici. V tomto smyslu silněji, region, silněji vyvinuté regiony jsou něco jako lokomotiva pro realizaci cílu Evropy 2020. Problém je však v tom, že v tomto scénáři se mohou dokonce ještě zvětšit nerovnosti mezi regiony. Druhý scénář vychází z předpokladu, že slabší regiony by mohly vykonat relativně stejný příspěvek, v tom případě by nedošlo k odbourávání teritoriálních disparit, které by zůstaly konstantní. Třetí scénář je protimodel k prvnímu a je založen na předpokladu, že pro silnější regiony nebude eh, se vycházet vždycky z toho, aby ještě mohli dále zvyšovat eh, svůj výkon. A proto v tomto scénáři leží největší potenciál těch slabší oblastí, které by měly dohánět ty silnější a splnili tak cíle Evropy 2020. S těmito scénář, s tímto scénářem by se mohly nejlépe odstranit stávající nerovnosti mezi regiony. V neposlední řadě žádný z těchto scénářů nebude platit stejnou měrou pro všechny oblasti. Proto může a musí každý region svým specifickým způsobem přispět realizaci strategie 2020. V průběžném procesu programování bude záležet na tom, aby se skutečně vypracovaly programy podle specifičnosti jednotlivých regionů, ale to nesouvisí s libovůlí. Dámy a pánové, pro posílení územního prvku eh, v soudržnosti je třeba používat eh, flexibilně prostředky z fondu. Jistě strategie Evropa 2020 je vhodná proto, aby koordinoval nejrůznější eh, strategie, optimalizovala je a aby tak zajistila úspěch tím, že bude bránit negativním efektům. Integrierte territoriale Entwicklung, eine optimale Balance k tomu může přispět jedině správný rozměr mezi sociální soudržností, zvyšování konkurenceschopnosti a dalšími aspekty. V průběhu plánovacího procesu však nesmí dojít k centralizaci úloh a k jednosměrnému na stavení všech politik. Některé příklady nová nařízení o fondech právem dávají velkou pozornost soustředění prostředku, aby se zvýšil pákový efekt. Má však smysl pro určité regiony koncentraci tématických cílů omezit na tři, pakliže nařízení samotná umožňují čtyři tématické cíle. A kritickým masám nelze nic vyčítat, když je třeba optimalizovat tyto prostředky. A když se to přežene, tak bychom mohli přejít k jednoduchému tvrzení mnoho znamená mnoho, ale není to vždycky tak. Protože integrované plánování já chápu jinak, a sice jako recept například k pečení koláče. Když se podíváme na ten jídelní lístek, který nám už představil pan komisař, může se stávat, já nevím, z 18 součástí mléko, máslo, vejce, ale například koření, které neváží mnoho, eh, tomu dá tu chuť a kdyby tomu chybělo, tak by to nebylo dobré. To jsou právě tyto malé přísady, které mohou mít ten největší pákový efekt. A tudíž má to smysl při koncentraci 80% pro ostatních 20% také ještě dávat přísná zadání tak, aby ku příkladu prostředky například nebyly využity pro výměnu zkušeností v rámci celé Evropě, vytváření sítí na evropské úrovni ačkoliv socioekonomická analýza tady tvrdí o slab, něco o slabém efektu. E, je tady dostatečně vzat v potaz teritoriální rozměr, když komise e, buduje něco na centrální úrovni, ale regionální úroveň často přehlíží. Politika soudržnosti podle mého názoru musí spočívat na endogenním charakteru jednotlivých regionů Neexistuje-li žádná možnost v rámci operačních programů zohlednit specifické potřeby toho, kterého regionu. Strategie Evropa 2020 s novou politikou soudržnosti klade vysoké nároky na zohledňování teritoriálního účinku nástrojů politiky soudržnosti Budoucí efekty musí přispět k vyrovnání rozdílů mezi regiony. Je však zapotřebí flexibilního řešení a méně centralistických zadání. Aktéři odpovědní za regionální politiku musí dostat svým konkrétním odpovědnostem a musí mít důvěryplný vztah mezi sebou. A nakonec nás teritoriální zpráva věcích veřejných zavazuje k souhře všech aktérů k výměně zkušeností a k vytváření sítí nad rámec regionu a jednotlivých hranic, abychom dosáhli dobřích řešení. Kromě toho je s pohledem na řešení v mezietapách eh, plnění strategie 2020 důležité eh, posílit důsledky z basement approache v otázce nového směrování politiky strategie Evropy 2020 tady existuje silná angažovanost. Dámy a pánové, politika v 21. století musí dostávat globálnímu zesíťování a musí přispět k větší kooperaci trvale udržitelnému růstu a k dobré kvalitě života všech lidí tomu potřebujeme novou balanci mezi centrálním řízením a decentralizací, mezi globální a lokální úrovní, za spolurozhodování občanů, ale za expertízy odborníků. A právě to potřebujeme také pro zohlednění tero, teritoriální dimenze regionální politiky. Děkuji vám. A nyní další řečník, pan, paní Hiermit Denker. Děkuji. Paní předsedkyně, hovořili jsme hodně o udržitelnosti. A pokud budeme chtít ze, zradě, ze zranitelných komunit udělat udržitelnější regiony, tak nejdřív se musíme podívat na to, jak udržitelnost vnímají spotřebitelé. A přesně o tom bych s vámi chtěli bych chtěla hovořit. Samozřejmě všichni chceme, aby svět byl co nejkrásnější, aby to byl svět e, plný lásky a přátelství, ale to nefunguje pro dánské spotřebitele. O co jde dánským spotřebitelům? Jde v prvé řadě o ně, o jejich rodinu, o místo, na kterém pracují a také o tu komunitu obec, ve které žijí. Opravdu si dělají starosti o to nejbližší prostředí, ve kterém žijí. To znamená, tady je třeba se přinést na tu lokální místní úroveň. Zároveň ale milují změnu na lokální úrovni, jsou připraveni samozřejmě eh, jsou připraveni zaplatit trošičku více, pokud by to mělo eh, zlepšit situaci v jejich místě žití. Chtějí být součástí něčeho většího ve chvíli, kdy to bude znamenat, že půjde o společný projekt, o projekt mezi nimi, jejich sousedy, jejich přáteli a tak dále. A také mají velmi rádi úspory, jsou velmi úsporní nevadí jim malá rizika, ale nechtějí příliš mnoho rizik. A zároveň jde o spotřebitele, kteří chtějí vědět, co z toho budou mít pro ně konkrétně. Co to bude znamenat pro ně. To znamená, že ano, chtějí změnu, eh, která bude na, probíhat na eh, lokální místní úrovni, chtějí spolupráce se svou rodinou, se svými přáteli, nechtějí eh, příliš mnoho rizik a nechtějí platit příliš mnoho, ale chtějí se na tom všem podílet. A jak využít tyto znalosti, jak, jak vy, využít tyto informace, které jsme získali? Tak my máme například jeden krásný ostrov, který se jmenuje Samsung, který má velmi eh, jaksi nízký počet obyvatel a eh, na tomto ostrově se obyvatele ostrova samozřejmě potýkají s vízami, o kterých jsme již hovořili. Málo pracovních míst, odliv mozku, migrace a tak dále. A oni si vlastně definovali své priority, své cíle. Za deset let chtějí používat pouze obnovitelné zdroje energie, opravdu výhradně tyto energie. A jim už se to podařilo. To znamená, jak chcete udělat, nebo jak chcete přesvědčit celou komunitu, která v tomto případě čítá 4 tisíce obyvatel, aby jednala společně. No, musíte zajistit, že se budou účastnit celého toho procesu, ale jak? Jak je do toho začlenit? Ne, nešlo to v podstatě tak, jak si to lidé většinou představí, že se představí nějaký projekt a řeknou, jestli se vám líbí, tak se ho účastněte. Ne, tentokrát to probíhalo jinak. V první řadě se získá získali informace ohledně mínění a názoru obyvatel. To znamená, to, co oni udělali, bylo, bylo v první řadě dotazník. Dotázali se eh, místních obyvatel, jak by chtěli dosáhnout tohoto cíle 100% eh, využívání pouze obnovitelných zdrojů energie. A jeden statkář například řekl, že on chce mít malou větrnou elektrárnu. A ve chvíli, kdy se něco takového rozjelo a celý ostrov začal vlastně využívat energii, kterou si sami vyrobili, tak to samozřejmě, eh, tak si všichni uvědomili, co to znamená. To znamená, že teď v tuto chvíli mají už i kapacity na uh, uskladňování té energie a jsou naprosto soběstační. Samozřejmě, že na začátku museli trošičku zaplatit, ale přineslo jim to opravdu velmi mnoho. To znamená, že ta jejich motivace se vyplatila. Samozřejmě, že to znamenalo tvrdou práci. Samozřejmě, oni se ptají, co to pro mě znamená. Pro toho statkáře, tak je pro něj samozřejmě eh, udělat ze slámy eh, energii, tak to je samozřejmě skvělé. A kromě toho, ten projekt byl tak úspěšný, že už eh, na ten ostrov jezdí lidé z jiného, z celého světa a dívají se, jak může takovýto malý eh, ostrov, který čel tak velkým výzvám, jako například místní exodus, tak jak se mu mohlo podařit stát se zcela soběstačným a tak atraktivním. Obnovitelné zdroje energie, to bylo tedy úplně na začátku toho projektu větrná turbína. Samozřejmě vy víte přesně, co se stane, když postavíte první větrnou elektrárnu s větrnou turbínou. Tak eh, první reakce lidí je samozřejmě, no, je to takové trošku vysoké a trošku ošklivé. A kromě toho to musím poslouchat 24 hodin denně. Ale ve chvíli, kdy jste vy sami vlastníky, jste majiteli té větrné elektrárny a víte, že tato elektrárna vám zajistí stoprocentní pokrytí vašich eh, energií energetických potřeb, tak už se na to díváte trošku jinak. Řeknete si, ne, to je moje větrná e, elektrárna, to znamená váš pohled se změní. A všechny větrné elektrárny na tomto ostrově jsou krásné, protože majitelé těchto elektráren jsou místní obyvatelé. A v tuto chvíli se hovoří o dalším cíli. Do roku nechtějí vlastně do několika let eh, používat vůbec žádné fosilní, eh, fosilní eh, paliva. To znamená, že chtějí, že, aby všechny automobily, které jezdí na ostrově, byly elektromobily. Mm, samozřejmě, že vy víte, jaké, s jakými problémy se ostrov může potýkat, ale v tuto chvíli už tento ostrov může říci, že je daleko udržitelnější, než byl předtím. E, energetické, energetická potřeba je ze 100%, 100, ze 100% ze 100% pokrytá obnovitelnými zdroji energie. To znamená, co tím chci říct? Musíme se dívat v první řadě na ty příležitosti, které nám nabízí ta místní lokální úroveň. A ve chvíli, kdy hovoříte o udržitelnosti, tak udržitelnosti znamená spolupracovat se všemi, se všemi eh, společenskými vrstvami. A my jako politikové se na to musíme podívat, musíme to zanalizovat, musíme se podívat, eh, jaký potenciál eh, se tam skrývá. Nemyslíme pouze na tu administrativu. Podívejme se na to opravdu, podívejme se na to z té perspektivy místního obyvatelstva. A ve chvíli, kdy připravujeme nějakou politiku, tak my vždycky myslíme samozřejmě na formuláře, na žádosti, které je třeba vyplnit a které budou zhodnocovány a tak dále. Já teď nevím, jak to probíhá u vás, ale například e, u nás lidé ve venkovských oblastech nemají stejné vzdělání jako městská populace. To znamená, že to možná pro ně není úplně nejjednodušší vy, eh, vypisovat se s takovými to formuláři. Oni, ono je to vlastně v podstatě odradí. To znamená, že tady je třeba se podívat na to, kdo je naše cílová skupina a pomoci jim. A stejně také, jak jsem e, e, říkala, e, Evropská unie je samozřejmě združením mnoha velmi odlišných států a díky bohu za to, že jsme tak jiní, ale také potřebujeme nějaká pravidla, která budou fungovat opravdu u všech. To znamená, že pokud se budeme držet jediného ukazatele HDP, no tak to v podstatě nebude fungovat. Já, když se dívám na ty, na ty oblasti, které mají velmi vysokou hustotu obyvatelstva a ptám se jich, co chtějí. A když se podívám na ty říce obydlené oblasti, tak eh, se ptám, eh, co chtějí. A oni samozřejmě říkají, že jediné, co nechtějí, je, abychom my vytvářeli nové překážky pro ně. A to je přesně to, o co by nám mělo jít jako politikum. Musíme najít tu správnou rovnováhu. Prosím vás, opravdu nedělejme žádné ty postupy a procesy příliš náročné eh, z administrativního hlediska, aby to nebyla překážka. Děkuji. A v tuto chvíli již vím, že máme tři řečníky zástupce z národních parlamentů, kteří chtějí hovořit a čtyři za Evropský parlament. Takže Nikosiv, prosím, máš slovo. Thanks a lot. I will speak in Greek. Děkuji, budu hovořit řecky. Ta spolupráce mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními, potažmo národní parlamenty, které se obracejí na Evropský parlament, to je něco, co má svůj význam nejen z pohledu výměny názoru. Myslím si, že by to šlo prohloubit. Zejména v dnešní době máme mnoho politik, které nám zadává vláda, které se vláda právě snaží prosazovat. A často to společnost v našich zemích vnímá jako politiku evropskou. A tady mám vlastně otázku. My v rámci Evropského parlamentu se pokoušíme o nastolení dialogu na další programové období a konkrétně mezi vládami, občanskou společností na úrovni regionu a právě s cílem posílit vztahy. Vlády ale na to často velice silně reagují na tu více úrovňovou spolupráci či dialog společenský. Máme určité povinnosti, které plynou ze smluv, z dohod, které dávají tomu tu formální kostru, ale zároveň si přejeme i dialog mezi národními parlamenty a eh, Evropským parlamentem. A k tomu musí dojít tak, aby opravdu od 1. ledna roku 2014 ve všech zemích vznikaly vysoce kvalitní projekty a aby ty smlouvy o partnerství mohly být podepsány. Ale pouze mm, nemnoho ví o tom, jak je to obtížné prosadit takovýto participativní přístup. Druhá záležitost ve vztahu k té makroekonomické podmíněnosti Tady je důležité stanovit konkrétní podmínky. Tady se jako o jedné z podmínek hovoří o tom, že vláda musí stanovit povinně a zároveň i naplnit určité podmínky hospodářské povahy, finanční povahy a tím se podmíní to, že bude mít přístup k nějakému programu. Zatím ale parlamenty na to nijak nereagovaly to, že vlády jsou podrobeny té kondicionalitě. To je součástí toho nařízení. Tam to bylo tak schváleno. Což v praxi znamená, že do budoucna ta makroekonomická kondicionalita bude mít praktický dopad. Evropský parlament ale se nikdy, nikdy nehlasoval na plenárce o tomto principu. A já bych přitom spíš měl sklon vidět to tak, že vlády a národní, že právě národní parlamenty se obrátí na vládu Všichni zde hovoří o té makroekonomické kondicionalitě, ale zároveň se mluví o tom, jak to bude obtížné u těch 28 zemí, ale tím se musíme dále zabývat, co to v praxi znamená. Za třetí, záležitost rozpočtu. Evropský parlament a náš i jiné výbory i plénum nakonec opravdu probrali evropský rozpočet, zhodli se na něm, ale uh, těch 28 národních rozpočtů je mimo naši pozornost a proto se musíme společně nad tímto eh, začít zamýšlet my zde. To je přece rozdíl. Ať už si sdělíme naše potřeby eh, v oblasti například inovací, zaměstnanosti nebo záležitosti sociální soudržnosti, otázka ochrany určitých skupin obyvatelstva, tam nesmíme pouze eh, se zamýšlet nad tím, jak si počíná daný region. Tam se musíme snažit vše vidět z pohledu plnění celoevropských cílů, takže tam ten dialog musí být intenzivnější. A nyní se dostávám k nesmírně závažnému tématu. Eh, myslím, že eh, pouze nemnoho parlamentu si uvědomuje, do jaké míry se dostává Evropskému parlamentu kritiky a zároveň jak sám Evropský parlament i kritizuje chování trojky. Trojka to je takové těleso ad hoc, které si něco rozhoduje, o něčem tedy rozhoduje, aniž by se v Evropském parlamentu o těchto záležitostech muselo nejdříve debatovat a aby mohly být schváleny. Tedy my tady o něčem rozhodujeme, máme usnesení a postupně se ukazuje, že trojka rovněž se musí nám zpovídat. Ale Když nějaká politika svých cílů nedosáhne, tak důležité je, aby tam docházelo k korekci. A to na základě dialogu nikoli pouze s vládou daného členského státu, ale i s občanskou společností jde o e, to, jak neplnění politiky například může mít vliv na vzdělávání či na zdravotnictví a proto tam musí vždy mít místo celospolečenský dialog. Nevím, kolik parlamentu si to uvědomuje, že zde se zavádí ta makroekonomická podmíněnost a to už bude pak mít platnost výnosu a je to nesmírně důležité rozhodnutí, které bude mít obrovský dopad i v kontextu evropských voleb se tím musíme zabývat. Evropský parlament začal už prostřednictvím různých výborů se tímto tématem zabývat, aby se podíval na tom, jak například by se mělo v tomto kontextu hodnotit působení trojky a v Dubnu se to ještě dále vyjasní rovněž předsedy různých eh, frakcí. Nejde o nějaký boj, jde o hloubkovou diskusi v zájmu toho, abychom se do budoucna eh, zbavili krizi, abychom rozhodně při nejmenším zmírně ve srovnání s tou současnou Antonio Lado Fernandez, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, velice krátce. Já hledím na tuto komisi či na tento výbor jako na globální a rád bych řekl, že otázka a reflexe, které se snažíme tady provozovat v souvislosti s územní soudržností nejvzdálnějších oblastí, Víme, že pana předsedkyně, paní předsedkyně výboru pro regionální rozvoj si uvědomuje také tento význam. Rád bych řekl, že máme velkou radost z toho, že rozpočet Evropské unie byl sestaven a že se již teď evaluuje jaká sociální soudržnost je obsažena v rozpočtu jako takovém. A to bych rád, aby se tím ještě tento výbor zaobíral. Pak jsem chtěl ještě říci něco Politika regional de cohesión, que he oído poco y creo que es muy importante. k fondům pro regionální vývoj. Všichni si uvědomujeme, jak jsou důležité. Španělský parlament a Evropská lidová strana klade veliký význam na tento fond. A a kromě toho bych chtěla, řek, chtěla říci, že sociální programy jsou fundamentální, jsou zásadní, protože technologie má daleko méně problémů, než kolik jich vykazují sociální aspekty dnes v Evropě. A je třeba více sociálních programů, bude to znamenat více sociálních řešení a více sociální Evropu. My ze strany, Evropské, ze strany lidové strany ve Španělsku eh, si toto velice uvědomujeme a přiměřujeme tomu prioritu. E, myslím si, že tady zaznělo, že hrubý domácí produkt vyjadřuje to, co vyjadřuje, ale o nic víc protože v tom není obsažena žádná sociální dimenze. Evropa se musí chopit takových prostředků, že se nebude soustředit pouze a nebude všechno poměřovat pouze na hrubém sociálním produktu, pardon, na hrubém domácím produktu, protože tady vůbec to nejsou zaintegrovány žádné sociální aspekty. Děkuji mnohokrát. Gracias, eh, Viktor Děkuji. Jako další Viktor Bostináru z parlamentského parlamentu Rumunsko. Kolegs. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové. Zástupci národních parlamentů. Samozřejmě, že tato eh, debata je velmi rozsáhlá, ale nezapomínejte, nezapomínejte na jednu věc. Samozřejmě, že chápu, že eh, makroekonomická podmíněnost je pro nás všechny důležitá, ale tady je třeba si uvědomit i jednu věc. Evropský parlament systematicky eh, byl v opozici, ale ani jeden národní, ani jedna národní vláda řekla, nebudeme o tom hovořit už nikdy. Vaší povinností je hovořit o tom. Za druhé, rád bych hovořil o fondu soudržnosti, o 66 miliardách euro. 10 z toho má být využito na propojování. Samozřejmě, že je to velmi vysoká suma, ale pokud ji chceme využít rozumně, tak to bude možné pouze, pokud ten právní eh, rámec začne fungovat od 1. ledna. A kromě toho, to všechno představuje samozřejmě zcela zásadní výhodu pro všechna města, regiony a pro všechny naše občany, protože Tady jde opravdu o systémy vytápění, kromě toho tady jde také o energetické úspory, hovoříme tady také o renovování budov, snižování energetické eh, spotřeby budov a proto tady máme tady ty dva fondy, fond pro regionální rozvoj a také fond soudržnosti. A také se nám také podařilo eh, vyřešit ten problém distribuce a přepravy energie pro vytápění, ale také pro klimatizaci. Tady už hovoříme o třetí generaci tohoto systému. Tady Samozřejmě, obnovitelné zdroje energie překvapají, představují velký potenciál, ale abychom ho mohli využít, tak co se musí stát? My jako Evropané musíme se držet toho, při, musím, musíme se k tomu stavět opravdu z různých perspektiv a používat různé kanály, různé zdroje. To znamená, ve chvíli, kdy hovoříme o přepravě, vytápění a klimatizaci, tak je to v podstatě opět samozřejmě o investicích do obnovitelných zdrojů energie, ale ten náš přístup musí být více kolejový. To znamená, že my musíme udělat všechno pro to, aby to fungovalo, aby to všechno bylo propojené. A samozřejmě, že to nebude jednoduché. A takovýto kolejový přístup má co dočinění s integrovaným e, přístupem, který vlastně e, souvisí s těmi projekty, které zohledňují oba dva tyto rozměry. A kromě toho další velmi důležitá věc. Já jsem na začátku hovořil o těch deseti miliardách euro z fondu soudržnosti. Toto všechno by mělo použít pro takzvané Euro Facility, Connecting Europe Facility. To znamená, že tady nám jde o to, aby tady ty obalky zůstaly a byly k dispozici. To znamená, že tady musíme vyřešit ten problém s, s, a je třeba samozřejmě podívat se na to obecné nařízení, které nám může pomo- pomoci i e, v souvislosti s tím nařízením o politice soudržnosti a fondu soudržnosti. Samozřejmě, že všechno to zní velmi pěkně, ale pokud budeme, ch- budeme chtít investovat těchto 15 procent z toho fondu soudržnosti do projektu Connecting Europe e, Facility, tak ty projekty musí uh, musí být v souladu s těmi požadavky standardy Connecting Europe Facility. Pro všechno, pro vytápění, eh, široké pásmo, klimatice, pro všechno. Pokud členské státy nebudou schopny vy, využít těchto 15 fondů soudržnosti, v rámci samozřejmě svých vlastních států, tak 1. ledna 2017 asi 15 vašich peněz z politiky soudržnosti bude převedeno automaticky do Bruselu. Řekněme si to upřímně, buďme upřímní. To znamená, že v průběhu určité doby to bude možné, bude tato možnost existovat a my jsme to velmi často zdůrazňovali. Hovořili jsme o těch administrativních a institucionálních kapacitách. Samozřejmě, že členské státy jsou povinovány vytvořit tyto kapacity tak, aby mohly být takovéto projekty prováděny řádným způsobem. To byla naše E, náš příspěvek. Evropský parlament už učinil své, odsouhlasil to. A v tuto chvíli je to na národních vládách. Národní vlády musí ohodnotit, vyhodnotit svou připravenost. Svou připravenost, dali jsou opravdu připraveni pro tuto prováděcí fázi. To znamená, je to vaše ústavní legislativní právo opravdu e, zavázat a donutit vaše orgány k tomu, aby docházelo k řádnému provádění. Protože jinak o tom tady vůbec nemá smysl uh, hovořit, protože pokud toto nebude dodrženo, tak v podstatě tady ty výsledky kýžené, těch prostě nikdy, nikdy jich nedosáhneme. Samozřejmě, že jsme museli často bojovat s radou, s vašimi vládami. Eh, Rada v podstatě úplně uh, byla posedlá tou mezivládní dimenzí, snažila se řešit ty mezivládní e, problémy a nám se podařilo opravdu nechat na tom dokumentu náš otisk, náš jasný otisk. Snažili jsme se do toho zapracovat tu komunitární metodu, ale v tuto chvíli nastal čas na to provádění. A já jsem přesvědčený, že naše regiony a naše komunity a obce v tuto chvíli, kdy je těch investic tak málo, se musí konečně zaměřit na ty pozitivní dopady a na příspěvek politiky soudržnosti. To znamená, ve chvíli, kdy to všechno bude připravené na začátku ledna, 2000, eh, na začátku ledna 2014, on na konci roku 2014, tak potom, potom samozřejmě si můžeme stěžovat, včetně nás, ale víte, tady už trošičku dochází trpělivost, protože prostě už ten čas vypršel, je konec. Děkuji. A nyní za Chorvatsko pan Petr Baranovic. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Je to poprvé, co mám možnost se vyjádřit zde na půdě Evropského parlamentu. Rád bych toho využil, abych se s vámi podělil o zkušenosti mé země nejmladšího člena Evropské unie a vyjádřit se k některým tématům, které se jako červená nit touto rozpravou vynuly. Někteří z vás poznamenali, že na straně Evropské komise je zde zcela jasná, jasný záměr postarat se o lepší vstřebávání peněžních prostředků z evropských fondů. Což si myslím, že je jednou z největších předností tak jak to vidíme z chorvatského úhlu pohledu. V Chorvatsku se vyskytly případy, kdy se investovalo, aniž by byla na místě jasná strategie, aniž bychom měli jasný cíl a opravdu vše se provalilo. Nevedlo to k ničemu. Ani ty nejvyvinutější země v rámci EU si nebudou moci dovolit ten luxus investovat do něčeho, co nemají promyšlené. Další aspekt. Někteří si uvědomují, že jednou z priorit pro Chorvatsko je opravdu rozvoj v sektoru energetiky. Celá Evropská unie zápasí s podobným problémem, totiž eh, nedostatek energetických zdrojů, zlepšování energetické účinnosti, zlepšování energetické infrastruktury. Naše strategie zde zcela ladí ze strategii unijní a doufáme, že se dočkáme té podpory, kterou potřebujeme, aby vše mohlo zpět ke zdárnému konci. Objevilo se zde rovněž téma úlohy národních parlamentů při monitorování a implementaci politiky soudržnosti. Já na základě své zkušenosti, a určitě vy mě v tom podpoříte, když řekneme, že všechny evropské instituce a zároveň národní vlády musí mít nejdříve jasný rámec, v němž se eh, musí pohybovat. On už vlastně částečně existuje. Aký kominotér? A Unii by prospělo, kdyby přišla s konkrétními dokumenty, které by všem národním vládám uložili precizně formulované závazky, které by e, národním parlamentům ukládaly účastnice národní politiky soudržnosti. Pokud k něčemu takovému nedojde, tak e, jsem skeptik, co se týče schopnosti národních vlád, že se jim to podaří aniž by dostali nějaké, aniž by je někdo tedy trochu popostrčil. Už se tady zmínila kolegyně o ostrově Krk, na kterém chceme vybudovat stanici pro skapalňování plynu a překladiště, abychom byli schopni přijímat ve velkém tento plyn a dále ho dopravovat do vnitrozemí. Ono nejde o projekt, který má význam pouze pro Chorvatsko. Jedná se naopak o projekt, který může mít velkou váhu pro budoucnost celé EU. Právě z pohledu dosažení energetické nezávislosti. Zkušenosti, které jsme načerpali z některých partnerských smluv, ale zatím nejsou až tak dobré. Musíme to zde říci upřímně například hospodářské zóny, které chci, chtělo Chorvatsko utvořit a kterým chtělo dát e, příslušný status, se nepodařilo prosadit například z důvodu protestů některých sousedních zemí a z důvodu toho například máme v celém Jadernském moři uh, Uh, úbytek ryb, populací ryb, což se negativně odráží na všech zemích, které s tímto mořem soutěží, sousedí. A tady by se s tím něco mělo udělat a i zde by se komise měla vynasnažit, aby se zastala zemí, které chtějí z těch fondů čerpat a zejména e, takovým způsobem, který prospěje všem členským zemím EU. A nyní Joachim Celler z Berlína, který byl zároveň zpravodajem pro eh, změnu nařízení o eh, regionální spolupráci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za to, že jsme se mohli sejít na tomto zasedání, protože všichni potřebujeme právní nástroj. Chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří přispěli k tomu, že jsme o tom mohli hlasovat. Nebo že se to mohlo takto dohodnout, promiňte. Ale chtěl bych se zmínit o jiném tématu. A Skutečnost, že tady sedíme společně, je dobrá příležitost k výměně zkušeností mezi příslušníky národních parlamentů a Evropského parlamentu a neměli bychom to dělat sporadicky jenom jednou za rok, ale možná častěji a ve větším složení. Proč? Lisabonská smlouva nám e, uložila společnou odpovědnost pro evropskou politiku a jejich nástroje. V současné době to však je stále tak, že Evropský parlament vyjednává s radou, tedy s vládami a také z vašich slov jsem slyšel, že vaším partnerem kontaktním je vláda. To znamená, centrální místa vlád v Evropské unii tady pořád zaujímají svou prvořadou roli. Já se však domnívám, že natrvalo to tak nemůže být když tak často popisovaný deficit demokracie Evropské unie chceme odbourat. My jsme zvoleni zástupci našich občanek a občanů na státní úrovni a můžeme tento demokratický deficit odstranit. Z celé řady vašich příspěvků jsem také vyrozuměl, že krize hospodářská i sociální, rozpočtová, E, nejenom na úrovni státně, ale také na úrovni lokální a regionální ještě dlouho nebyla překonána. E, bude zapotřebí velkého úsilí, aby se mohli občané opět dostat na cestu dobré životní úrovně a dobrého soužití. Otázka však je, zda naše do dosavadní způsoby jednání jsou adekvátní, přiměřené této skutečnosti. Důležitost strukturálních fondů a e, fondu pro soudržnost. V tom jsme si zajedno, že jsou nezbytně důležité k tomu, aby pomáhali zejména slabým regionům. V současné době vlastně blížíme se k konci roku 2013, to znamená, že bude ukončena finanční perioda do roku 2007 až 2013. Ne, za necelých šest týdnů tady budeme mít nové instrumenty. A teprve v posledních týdnech se v poslední minutě podařilo, eh, aby parlament dospěl k usnesení, které bylo dohodnuto s vládami. Předlohy z komise jsme dostali už na jaře, nebo očekávali už na jaře v roce 2011. A to by bylo bývalo tedy pod polským předsednictvím, ale dostali jsme je v říjnu jak co se týče víceletého finančního rámce, tak co se týče nařízení o fondech a dalších legislativních návrhů. Potom parlament reagoval relativně rychle. V červnu, v červenci 2012 jsme dostali usnesení parlamentu jak víceletému finančnímu výhledy, výhledu také strukturálnímu nařízení, ale od té doby rok a půl se diskutovalo s radou, vyjednávalo s radou a skutečně doslovně v poslední minutě bylo dosaženo dohody nad rozpočtem a víceletým finančním rámcem a e, prostě o jednotlivá slova se mm, velmi přeli všichni, ani na radě se nebyli všichni zajedno v tom, jak by měly tyto texty rozpočtové a, a, a legislativní vypadat. Jasné je, že potřebujeme tyto nástroje pro překonání krize. E, z příspěvku také zaznělo, že komise teď už začala s vyjednáváním partnerských smluv, s oťukáváním partnerských programů, s jejich přeskum, jak říkal zástupce komise, teď se jedná o vyjasnění kondicionalit ex ante. Stěžení bod, tematická koncentrace na to, co Evropská unie zadala jako strategie, nebo tedy komise Evropa. Zástupce oblasti a regionu říká, tematická koncentrace je dobrá, ale co potřebujeme my, to víme nejlépe my. Potřebujeme samozřejmě obsahovou flexibilitu, protože regiony jsou rozdílné. Takže teď vlastně, kdyby měla začít práce, tak vzniká diskusní proces mezi komisí týkající se provedení na řízení fondu. <clears throat> Otázkou je, nač máme tento čas a jak budou vypadat ty procesy a zda se s nimi můžeme smířit. Myslím si, že potíže můžeme překonat, a to tady zaznělo již několikrát, eh, z úst i kolegyně a kolegů z Evropského parlamentu. Když budete víc tlačit na vlády eh, států v Evropské radě a když my budeme postupovat soudržně, tak bychom tady jistě mohli dospět dříve k výsledkům. Protože velice často je to tak, že mezi nárokům, mezi stávajícími nároky a mezi stávajícími možnostmi a realizací se e, vzdálenost zvětšuje. Dnes jsme hovořili dopoledne o dlouhodobém financování. Samozřejmě je nutné regulovat finanční trh a stabilizovat finanční instituty. Na to se vydává hodně peněz. To se ale používá teď pro stabilizaci bank a peníze, které dostávají za velmi levno, nejde do hospodářského sektoru, neplyne do investic. Evropská investiční banka dává záruky, garance a jiné finanční nástroje pro zabezpečení dlouhodobých projektů, aby se mohly provádět a uskutečňovat, ale tyto nástroje ve většině případů nejsou čerpány a tak si sami sobě stojíme v cestě a nevyužíváme stávající možnosti. Ale zároveň čtu, že samozřejmě tato vnitřní slabina a ten slabý stupeň organizovanosti Evropské unie je zvenku tímto způsobem nazírán a teď, že by se se měly pumpovat cizí peníze ve Velké Británie, Číňani nabízejí Velkým Britům, že za čínské peníze které si mezi tím nahromadili z přebytku ve velkou obchodě, budou stavět atomové elektrárny. V Německu skupují Číňani telefonní sítě. A teď jsem se dočetl v novinách, že v Bukurešti byla konference se 16 jeho a evropských států, kde Číňani nabízejí miliardové úvěry, pakliže Samozřejmě se budou aplikovat jejich technologie. Hovoříme o transevropských sítích, hovoříme o tom, že tady musíme mít interoperabilitu a jednotné standardy. Čína nabízí, když si, vemete naše, když si koupíte naše vysokorychlostní vlaky, tak vám je postavíme od Bulharska až na sever. A to si myslím není žitá Evropská unie, tak to přeci nemůže být. A proto problémů nebude ubývat, ale domnívám se, že řešení můžeme nalézt jedině, pakliže budeme vytvářet daleko propojenější sítě a budeme do budoucna se scházet tak, jako jsme to udělali dnes. Děkuji. Nyní z Maďarska pan Ekeš, prosím. Děkuji. Teď se potřebujeme když se člověk připravuje na společné zasedání v takovémto formátu, přemýšlí o tom, co řekne. A po diskusích, které zazní, člověk dostane nové nápady a vnuknou se mu nové myšlenky. Maďarsko prezentovalo svůj dokument o partnerství a měli jsme pozitivní ohlasy. U nás probíhá diskuse a dánská kolegyně řekla něco v tomto smyslu. Pos- eh, byla schválena maďarská strategie pro trvale udržitelný růst a paralelně k tomu Eh, eh, jsme tady měli ombudsmana pro eh, záležitosti budoucnosti. Je třeba mít systém mediátorů v legislativě, kteří by mohli kontrolovat a eventuálně také vyslovovat veto v případě potřeby, když něco nejde dobře ve směru budoucí generace. Eh, máme tady třeba německý příklad, který je dobrým příkladem pro Maďa- Maďarsko. Tady se jedná také o Rakousko, Srbsko, Rumunsko. A o propojení sítí. V energetice, ku příkladu, se eh, zdroje využívají pro energetickou strategii. Evropa zároveň schválila také strategii pro rozvoj venkova. Trvale udržitelnou strategii, strategii klimatu a toto všechno pro připravení budoucnosti, pro zabezpečení toho, aby například malé a středně velké podniky v Maďarsku mohly prosperovat a aby to umožnilo vytvářet nové pracovní příležitosti. Pro rok 2014 v doporučeních mají být decentralizované orgány, protože nejsou dva stejné regiony, nejsou dva okresy stejné, ani v Maďarsku. A je třeba aby města, okresy, aglomerace i obce připravovaly své vlastní program, programy, které se budou moci integrovat do celého systému. Nedávno se konala v Budapešti konference kde byli přítomni i rumunští a němečtí hosté. Organizovalo to nadace Konrada Adenauera a hovořilo se o silnější Evropě. Eh, Vezměme si příklad, například eh, i ve sportu, když člověk necvičí, neposiluje dostatečně. Když se podíváme na genetické technologie, eh, kdyby se nevyvíjeli, nedospělo by se k takovému jejich rozvoji, ale přesto tady neexistuje ještě eh, jistota. Eh, Muž potřebujeme silnější Evropu proto, aby naše konkurenceschopnost Vlastně vůči Číně a Spojených států se mohla uplatnit. Pan Barloso řekl, že dnes konkurence, ekonomická konkurenceschopnost, ekonomická konkurenceschopnost Evropy je ohrožena vysokými cenami veřejných služeb. Naše konkurenceschopnost tím trpí. To znamená, že je třeba znovu promyslet otázku propojení sítí a reglementace a právních úprav, jakož i vytváření partnerství. Je tady napětí v Evropě, co se týče konkurenceschopnosti. Často si nerozumíme. Zatímco co naše společné cíle, tak jak to řekl náš německý kolega, by byly v tom, abychom našli všichni společně správný směr a používali zdroje takovým způsobem, abychom mohli zabezpečit efektivní spolupráci pro lepší konkurenceschopnost. V hospodářské situaci krize je toto úsilí obzvláště důležité. Za Evropský parlament máme Mariu Irigen Peren ze Španělska. Doufám, že ještě tlumočníci mohou zůstat na pár minutek, protože stále ještě si musíme vyslechnout i reakci našich kolegů. Mario, prosím, stručně. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za to, že jste mi udělala slovo. Já se budu snažit hovořit velmi, velmi stručně a pokusím se reagovat na to, co tu zaznělo. V souvislosti s tím, co zde zaznělo, tak já docházím k závěru, že jsou vlastně pro nás důležitá stejná témata, ale je třeba se podívat na oblast nebo na, na vlastně naší vlastní oblast působnosti, protože každý má jiné pravomoce, jiné kompetence, každý se musí zabývat těmi svými zodpovědnostmi a pravomocemi. V souvislosti s tím, co říkal Joachim Celer, tady je třeba, aby státy reagovaly svým způsobem, aby reagovaly na takováto důležitá témata. A i z toho důvodu se zde setkáváme, protože díky tomu se můžeme také lépe koordinovat, protože takovýmto způsobem také se dozvídáme o tom, kde to nefunguje, protože jsme se zde zaslechli stížnosti ze strany našich španělských kolegů, který hovořil například o e, těch problémech souvisejících se soudružností. A v tuto chvíli chci pouze říci, že soudržnost znamená investovat do lidí, investovat do zaměstnanosti. A já jsem byla zpravodajkou zprávy, která se týkala fondu soudržnosti a my jsme prosili o 25 my jsme samozřejmě jednali s komisí o CPR, poté eh, se to tedy všechno snížilo na 23,5, poté jsme jednali se radou. A samozřejmě, když hovoříme o jednání s radou, tak si uvědomte, že hovořím o zástupcích Španělska mimo jiné. A v tuto chvíli eh, ještě něco, co se týče generálního ředitele a co se týče provádění vlastně eh, těch ustanovení. Já jsem hodně cestovala v poslední posledních eh, týdnech. A během všech setkání jsem se setkala eh, s tou jednou stížností. Nedostatek informací. Já nevím, jestli generální ředitelství eh, v tuto chvíli předpokládá, že s tím něco udělá, že navýší personál v informačním oddělení protože v tuto chvíli generální ředitelství Španělska, které se zabývá právě prováděním toho a využíváním fondů, je vlastně, má problémy s nedostatkem personálu. A já chci vědět, jak tady budeme řešit problémy deficitu v souvislosti s právě a řízení. Ale chci se zeptat, kdy se to všechno odstarsuje? kdy začnou platit asociační dohody, které jsou velmi důležité a kdy budou muset začít, kdy, kdy vstoupí v platnost operační programy. A teď ještě velmi rychle v souvislosti s tím, co říkala naše dánská kolegyně. Já musím říci, že samozřejmě to vnímám jako velmi dobrý úmysl, to, co vy jste říkala. Samozřejmě, že chápu, eh, že nám by se všem líbily takové vztahy eh, v rámci, jak si, aby existovala komunita, kde mezi lidmi neexistují žádné problémy, kde všechno funguje a je ideálně. Ale bohu bohužel eh, všichni, všichni jsme vystavováni eh, dopadům eh, globalizace a proto, proto ty bubliny jsou nevyhnutelné, protože prostě prasknou. A ta hospodářská krize v podstatě začala, začala a poté se rozlila do všech států, protože tady hovoříme o dominovém efektu, který jen těžko ukontrolujete. Děkuji. A nyní Nejdříve požádám komisi o reakci a potom uvidíte, kdo se budete chtít vyjádřit. Prosím, za komisi. Děkuji, paní Hübnerová, děkuji za komentáře a hlasy v diskusi. Vy jste se vyjádřili k tolika záležitostem, že je vlastně velice obtížné to nějak shrnout a vyjádřit se ke všemu, ale zkusím to. Zkusím to shrnout a nějak nám ozřejmí, kde se nacházíme. Investice prostřednictvím těchto fondů bude nesmírně důležitá z pohledu veřejných investic a v některých regionech se bude jednat o jediný zdroj financování, ale Chcete-li investovat, musíte nejdříve proanalýzovat potřeby, nadefinovat výsledky, které chcete dosáhnout a pak si nadefinujete konkrétní kritéria toho, kde a jak chcete investovat, což v praxi znamená, kterým projektům ty peníze přidělíte. A tam zatím nám hodně schází, proto je nynější nařízení mnohem konkrétnější, mnohem solidnější a jsme rádi, že parlament s tím souhlasil. Je to ale pouze půlka té práce vykonána. Tedy na komunitární úrovni to máme a nyní víme, jak velká odpovědnost je přenášena na jak národní úroveň, ale pak i na úroveň regionální a místní. Jedná se o sdílenou odpovědnost, kde právě členský stát nyní musí dostat tomu, co se od něj čeká. Před rokem a půl jsme pozvali a pouze informuji, že tlumočníci odejdou Eh, v 18.40 my se musíme držet tohoto postupu, takže kdo dokáže poslouchat angličtinu a jinak už nebudeme mít na vybranou. Já se omlouvám, říká řečník. Chci pouze ještě jednou zdůraznit, že už jsme té práce hodně vykonali, protože jsme samozřejmě čekali, že nové nařízení bude takovým zlomem a že zatíží jak národní, tak místní, regionální úroveň tím, že budou muset vypracovat konkrétní programy. A to nikoli pouze, aby potěšili komisi ale aby chtějí investiční prostředky, měli jasnou představu, jak to bude vypadat. A zatím musím říci, že pouze u 14 členských států se nám podařilo dospět do stádia, kdy už jsme jim byli schopni okomentovat to, co nám předložili a doufám, že brzy dostaneme eh, návrhy těch smluv o partnerství a i první verze programů od zbytku těch států. Nacházíme se na různých etapách, ale příležitost tam je. Nebudu zde nikoho jmenovat, nebudu poukazovat prstem, ale myslím si, že je legitimní právem národních parlamentů tázat se, kde se nacházíte v tom vyjednávání. Formální dialog se uzavře, eh, vše se eh, dostane do eh, koncového stádia před Vánocemi. We've done with other half of member states already dialogue